Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take... Dobré ráno, dámy a pánové. Prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli zahájit eh, zasedání. To je velice důležité zasedání. Očekáváme, eh, že se dostaví ještě více eh, dalších účastníků, ale neměli eh, bychom teď ztrácet čas a bez prodlení bychom měli zahájit toto zasedání. Děkuji vám mnohokrát za porozumění. Vážený pane Osvalde, vážená paní komisařko Kretu, vážené kolegyně, vážení kolegové, Mám tu čest vás přivítat na společném zasedání Regi Koter, což je každoroční meziinstitucionální diskuze mezi poslanci Evropského parlamentu a členy výboru regionů. Tato setkání probíhají po celý eh, mandát. Ohledně nového regulačního balíčku politiky soudržnosti máme jasný účel, a to je diskutovat eh, tento text paní komisařkou Kretu. Jsem přesvědčena, že dnešní zasedání bude příležitostí k plodné výměně názorů o budoucnosti naší politiky soudržnosti. Všichni si uvědomujeme, že více než kdykoliv dříve Evropská unie čelí výzvám, technologického a demografického rázu, těmto změnám v otázkách klimatu, bezpečnosti, krize s migrací a uprchlíky, Brexitu, geopolitické nestabilitě. Hodnoty a demokratické principy, na kterých stojí evropský projekt, jsou takto zkoušeny. A v tomto kontextu je naším eh, velikým výdobytkem, že politika soudržnosti je jedním z hlavních nástrojů, které máme k dispozici v Evropské unii. Členské státy eh, i všechny regiony a eh, města takto mohou je využívat tak, aby byla budována udržitelná ekonomika, abychom mohli čelit energetickým otázkám, migraci, otázkám bezpečnosti má velkou přenou hodnotu, která vyplývá e, ze schopnosti brát v úvahu potřeby vnitrostátního vývoje a rozvoje a takto zasahovat jednotlivých územích e, a regionech ve prospěch občanů. Návrh komise do roku 2000, 2021-2027 e, je Eh, doplňující eh, program vůči dalším politikám. Bohužel jsou zde škrty a eh, to i v politice soudržnosti a ve společné zemědělské politice. Co se týče víceletého finančního rámce, který byl přijat v květnu 2018, Evropský parlament zopakoval své stanovisko, že je zapotřebí mít dostatečné prostředky ke klíčovým politikám aby bylo umožněno mm, správně vykonávat jejich úkoly a cíle, včetně uchovávání financování politiky soudržnosti, alespoň na té úrovni, která platila v letech 2014 až 2020. Jedním z hlavních principů legislativního návrhu na rok 2021-2027 je tedy posilovat komplementaritu mezi prostředky přicházející z různých ustanovení eh, tohoto mm, nařízení dalších programů Evropské unie. Je zapotřebí modernizovat eh, politiku soudržnosti a cílem je, abychom se zaměřili na politiku prostřednictví pěti tematických cílů. Takto se vytvoří podmínky pro efektivnější eh, propojení s dalšími finančními prostředky jako InvestEU Fund a finanční nástroje, eh, o kterých hovořil Evropský parlament a přijal usnesení o tzv. stavebních eh, blocích eh, pro politiku soudržnosti do roku 2021 a přijal také zprávu o politice soudržnosti. Co se týče financování politiky soudržnosti pro ekonomické zprávu a řízení zapotřebí aby eh, toto eh, probíhalo na úrovni místní, regionální, teritoriální, tak eh, aby společně mohli spravovat tyto finanční prostředky. Čekají nás volby do Evropského parlamentu. Zaměřujeme se na práci na legislativních návrzích, aby Evropská unie a naši občané měli dobrou perspektivu do budoucna výbora regii. V tuto chvíli se věnuje celé řadě velkých legislativních témat. Naším cílem je hlasovat ve výboru o všech legislativních návrzích před eh, Vánocemi. Spravodajové našeho výboru a Mm, všichni další členové jsou vítáni k tomu, aby se zúčastnili našich zasedání, když se hovoří o těchto eh, balíčcích vztahující se k regionální a eh, politice soudržnosti. Je to velký časový tlak eh, v Evropském parlamentu a snažíme se evropským občanům poskytnout naše stanoviska. Doufáme, že nový parlament po volbách bude Eh, stejnou rychlostí eh, spolupracovat nadále s Evropskou komisí, abychom mohli evropským občanům eh, předložit zcela finalizované fin- legislativní balíčky, které umožní to, aby se bez nějakého dalšího otálení mohlo vše realizovat v dalším plánovacím období. Děkuji všem, že jste přišli, přeji nám všem prospěšnou plodnou schůzi a předám slovo panu Osvaldovi. Eh, děkuji, paní Michailová, děkuji, paní komisařko. Já jsem si připravil projev, ale vy jste řekla eh, to nejdůležitější, takže já jenom doplním několik slov za výbor regionu. Za prvé jsme velice spokojeni, protože toto je již tradiční zasedání. Eh, naše dva výbory, Regi a Koter, zasedají již několik let a je velice důležité, že se mezi nás dnes přišla podívat i paní komisařka. Eh, jestli si vzpomínáte, před pěti lety jsme začali eh, bojovat za soudržnosti. Eh, neobjevovala se příliš často v návrzích předsedy Junkra a nikde jinde. My jsme se rozhodli tehdy vytvořit alianci ve prospěch soudržnosti, abychom ukázali komisi a všem občanům, jak soudržnost je důležitá pro všechny občany Evropy a je ještě důležitější dnes před evropskými volbami, protože by mohla nastat velice nebezpečná situace, kdyby lidé nešli volit eh, k volbám do Evropského parlamentu. To by ohrozil Evropský parlament na scházejícím období. Pro nás je evropská soudržnost něco, co lidem dokáže ukázat přidanou hodnotu. My vždy hovoříme o evropské přidané hodnotě, ale pro nás je důležité, aby především lidé viděli, že jim Evropa zlepšuje život a soudržnost k tomu dobře slouží. My tedy pracujeme na těchto nařízeních, máme své zpravodaje, eh, Evropský parlament má také eh, své zpravodaje, máme návrh komise a teď jsme tedy zahájili spolupráci a začali jsme vést debatu, jak toto nařízení nastavit tak, aby bylo pro Evropu co nejlepší ale především také, aby sloužilo konečným příjemcům, protože to jsou lidé, kteří realizují ty užitečné projekty v místě. Za nás tedy mohu říci, že eh, jsme již vedli mnohé diskuse. Já jsem spokojen, protože eh, politika soudržnosti je pro všechny regiony. Máme také různé kategorie regionů, to je také důležité. Ale co je nejdůležitější, není snad jen samo nařízení, eh, ale to, eh, co, po čem regiony stále volají, a to je zjednodušení. Eh, řada kroků již byla učiněna, ale ještě nám mnoho práce v tomto směru zbývá. Nejde jenom o samotné nařízení, ale i potom o pokyny pro nás eh, je důležité, aby přístup vycházel z místa, aby mu lidé dobře rozuměli. A rovněž flexibilita je významná a integrovaný přístup, který slouží k synergiím. Právě teď tedy máme nařízení a my musíme se vyjádřit nejenom k tomu nařízení, ale musíme také zajistit, aby ten přístup vycházející z místa a zjednodušení, aby toto všechno prostupovalo celým nařízením. Nebudu mluvit dál, protože máme své vlastní zpravodaje, jsou tady zpravodajové za, svět, za Evropský parlament. Eh, my jsme odložili zasedání výboru Koter o jeden měsíc, aby se konalo až po našem dnešním společném zasedání protože na eh, zasedání Koteru chceme potom probrat výsledky toho dnešního zasedání. Děkuji. Děkuji, pane Osvalde, a nyní je mým potěšením dát slovo paní komisařce Kretu. My eh, jsme velice potěšeni, že jste mezi nás přišla. My pracujeme na návrhu Evropské komise, ale je vždy veliké potěšení s námi moci hovořit. Děkuji. Já jsem také vždy velice ráda, když eh, s vámi mohu hovořit. Děkuji vám, eh, paní eh, Michajlová, pane Osvaldové, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení poslanci výboru regionu. Jak jsem řekla, vždy s vámi ráda hovořím a dnes nejde o běžné záležitosti, protože se setkáváme těsně po našem návrhu na víceletý finanční rámec pro léta 2021 až 2027. Ten je tedy teď v rukou parlamentu a eh, eh, rady. Jste spolu normotvůrci. Vaše podpora je pro nás zcela zásadní a děkuji vám za to, že eh, s námi stojíte tedy v té první bojové Čáře. Děkuji vám také za rychlý a účinný způsob vedení diskusí o e, politice soudržnosti. Pan Oswald hovořil o té e, naší společné alianci. Ta e, je důležitým pilířem v našem boji, protože se nám podařilo vyslat společně významné sdělení všem zainteresovaným subjektům která hledí do budoucnosti. Eh, všichni víme, že je velice důležité, eh, že politika soudržnosti eh, patří k nejdůležitějším investičním politikám Evropské unie, 373 miliard euro, je to hlavní hybná síla modernizace. Nejde ovšem jenom o peníze, je to konkrétní vyjádření evropské solidarity, evropských hodnot a udržitelného růstu. Eh, stojíme tady na eh, dělícím bodu eh, evropské historie, co se týče soudržnosti a od května dochází k významné modernizaci politiky soudržnosti. Víte, že, vaše, že naše politika vznikla v minulosti, v roce 1975. Tehdy, myslím, neexistovaly ještě ani mobilní telefony a teď musíme tady tuto politiku přizpůsobit i inteligentním telefonům. Eh, vážím si vaší podpory, věřím ve vaší podporu při této modernizaci. Za prvé eh, musíme mít uživatelsky přátelštější nastavování priorit, tematické zaměření eh, vůči hlavním výzvám dneška a jednodušší a dynamičtější systém výstupu. Naší prioritou je uživatelsky přátelštější politika, než je teď tak jak jsme to navrhli Evropskému parlamentu a radě. Všichni víme, že nemá smysl mít smartphone, když se příliš obtížně používá. Je tedy potřeba i naši politiku zjednodušit. Máme pět jednoduchých priorit, na něž se zaměřím v jedné krásné větě. Eh, inteligentní, zelenou, eh, nízkouhlíkovou, sociální a propojenou Evropu, která je blíže občanům. To je tedy naším cílem. V tomto menu eh, již nestavíme nějaké umělé překážky, ku příkladu prioritní cíl 1, máme společně digitalizaci, dovednosti, malé podniky, vzdělávání, schopnost pro, přicházet s výstupy. V minulosti by to byly všechno oddělené priority. Toto menu je také uživatelsky přátelské, co se týče komunikace. My v Evropské unii odevzdáváme plno dobré práce, ale ne vždy to dokážeme dobře vysvětlit občanům a toto tedy bylo jednou z našich hlavních priorit našeho společného mandátu i s radou, protože je politování hodné, že 70 občanů v EU ani nevědí, že když jdou do nemocnice nebo do školy, nebo když jedou po dálnici, že to všechno bylo vybudováno díky Evropské solidaritě a za evropské peníze. Máme tedy pět jednoduchých priorit, které, což si myslím, že je lepší než jedenáct, je snadnější je, je vysvětlit, pochopit a realizovat. Druhý, druhé tematické zaměření za uživatelsky přátelštějším eh, menu dochází k posunu akcí. Máme prioritu 1, eh, inteligentnější Evropa. Chceme připravit terén pro tuto inteligentnější Evropu. Podniky, které hrají prim ve světě, velikáni eh, současné ekonomiky vznikly před několika málo lety někdy v garážích, když eh, vlastně se eh, semínko plodné myšlenky padlo na úrodnou půdu vznikaly klastry, regionální inovativní systémy. My tedy v našich regionech a v našich zemích chceme podporovat tvůrčí myšlenky podnikatelů, což jsou semínka, která bude potřebovat ekonomika zítřka. A my se budeme snažit poskytovat tu úrodnou půdu, systém inovací, sítí, podpory marketingu, tak aby regiony zůstaly relevantní a konkurenceschopné ve stále technologičtějším světě. Eh, transformace regionálních ekonomik stojí před eh, výzvami. Eh, o jedné jsem mluvila, technologická transformace, ale stejně důležitý je přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. To je také priorita. Zelenější, nízkouhlíková Evropa, lepší energetická účinnost, intenzivnější využívání obnovitelných systémů, inteligentnější energetické systémy a Evropa, a to jsem si jistá, má potenciál vést svět v těchto inteligentních technologiích. Za třetí jde o Eh, jednodušší a dynamičtější systém výstupu. Máme-li modernější, efektivnější politiky, musíme také mít snazší, efektivnější systémy výstupu. Nemělo by smysl se vracet zpět, jak jsem mluvila o smartphonu, co si počít se smartphonem, kdybychom neměli Wi-Fi, a nebo kdyby mm, spojení bylo pomalé. Proto je důležité se nezastavovat, nespožňovat, nestrácet čas, protože tak to prostě už na světě eh, nefunguje. Musíme se poučit ze současného a minulého programovacího období. Já jsem vám velice vděčná, protože vy jste podpořili radikální zjednodušení a sehráli jste důležitou úlohu společně s námi v omezování byrokracie. My jsme intenzivně pracovali ve skupině na vysoké úrovni na eh, simplifikaci a eh, nabídli jsme jednodušší rámec. Eh, řídili jsme se především s, přechodem z postupů na výsledky. Vede to ke snazší implementaci, méně papírování a programoví a projektoví eh, manažeři eh, už se nemusí tolik eh, zaměřovat na postupy a účty a a popisy, na to si všichni stěžovali. Teď se více zaměřujeme na výsledky a naší vůdčí zásadou, a to je důležité v té naší dynamické dnešní době, náročné době, Eh, nejdůležitější je důvěra. Musíme navazovat na zkušenosti manažerů a musíme jim důvěřovat, protože oni mají zkušenosti. Eh, nejsme arrogantní, nechceme předstírat z Bruselu, že víme zde, co oni potřebují. Musíme jim umožnit, aby si šili programy na míru a přistupujeme flexibilněji. Eh, důvěřujeme eh, řídícím orgánům, které upravují eh, a nastavují i scénáře pro nejhorší případ. Chceme, aby lidé vzali ty pro, mm, projekty za své, aby audity probíhaly správně. Ten náš proces zjednodušování je obsáhlý a dosahuje daleko. Chci vám doporučit naši příručku pro simplifikaci, obsahuje 80 klíčových eh, metod pro zjednodušení. Chci vám také poděkovat za pozitivní zpětnou vazbu. Já jsem s radostí debatovala s řadou z vás, ať už poslanců Evropského parlamentu, výboru regionu a i s dalšími zainteresovanými subjekty. A eh, Vyjadřovali jste často podporu pro naši síť eh, zjednodušení a také spolehám na vaši podporu v nadcházejících eh, měsících, až se o tomto nařízení bude debatovat v Evropském parlamentu a radě. Eh, skutečně potřebuji vaši, potřebu, vaši podporu. Vím, že nejenom my, ale i Evropský parlament a Rada Eh, chtějí dosáhnout dohody před evropskými volbami. Eh, problém je, že musíme také debatovat se zástupci v radě s našimi členskými státy. Pro eh, politiku soudržnosti je zcela klíčové dosáhnout té dohody pro VFR ještě před evropskými volbami. Ne kvůli těmto volbám, ale protože by došlo k dalším spožděním. Podle našich studiích 100 000 projektů v členských státech stojí před nebezpečím, že nebudou eh, financovány z Evropy, ale eh, ze, eh, ze svých států. Nebude-li možné toto všechno dokončit do 1. ledna 2021. To je veliké nebezpečí, proto je nezbytně nutné dosáhnout dohody během rumunského předsednictví. Víte velmi dobře, že teď došlo ke spožděním Eh, kvůli dvěma eh, externím faktorům. Za prvé, opožděná, eh, opožděné schválení legislativy. Máme, měli jsme rok na partnerské partnerskou dohodu a potom na kondicionality. To se spozdilo v roce 2017 a teď v roce 2018 opravdu musíme vše velice urychlit. Takže nechci skrývat to, že skutečně potřebujeme vaši pomoc. Změna sebou nese náklady, někdy eh, dávají lidé přednost vlastně těm starším eh, starším věcem, starším mobilním telefonům a tak dále. Je to všechno pohodnější, ale budoucnost to pro nás není žádná. Proto vás žádám, abyste se ke mně připojili a připomínali všem partnerům, zejména na Evropské radě, že eh, to zůstat stát, že by sebou nesl obrovské náklady, že je to že je důležité postupovat kupředu kvůli víceletému finančnímu rámci, že je pro nás důležité zjednodušení i flexibilita a upřímně říkám, že, jsme, že jsem hrdá na to, co se nám podařilo dosáhnout před jedním, dvěma eh, lety. Jsme tady společně seděli a eh, lámali si hlavu, co si počít s Brexitem, bez druhého největšího čistého příspěvce, Eh, co budeme dělat s hraničními kontrolami, bezpeč, bezpečností, protože nikdy předtím eh, Evropská unie nemusela tyto otázky eh, řešit. A teď máme politiku soudržnosti, což je největší obálka v historii, v historii tedy evropských výdajů, jak jsem řekla, 373 miliard euro, který, které pokrývají veškeré regiony, takže ta debata je opravdu důležitá. Nejde jenom o bohaté a nejméně Eh, nejméně rozvinuté regiony. Mým heslem vždy bylo, že žádný region nesmí být opomenut. Nepotřebujeme nové, eh, nové rozdělení a také chceme Evropu přinést blíže k občanům. Nejde jen o volby, které se blíží, eh, jde také o to, že musíme dokázat antievropanům, že plníme své sliby a že to, čeho se nám podařilo dosáhnout eh, v politice soudržnosti v mnoha členských státech, to všechno je považováno za samozřejmé. Včera eh, hovořil eh, předseda Juncker, slyšeli jsme, kolik mladých lidí, kteří se účastní programu Erasmus nebo pracují nebo cestují někam do zahraničí, oni to mají za samozřejmost, protože si nepamatují na dobu před 30 lety a to není tak dlouho, kdy to nebylo možné. Jsme dost starý, staří na to, abychom pamatovali na dobu komunismu, kdy jsme eh, nemohli cestovat, eh, pracovat, kde jsme chtěli, nemohli jsme eh, jet, kam jsme chtěli, ale jsme ještě dost mladí na to, abychom nesli odpovědnost za budoucnost mladší generace. Děkuji vám tedy ještě jednou. Chci říci, že naším cílem je mít Evropu výsledků, inteligentnější Evropu, Eh, s konkurenceschopnými eh, podniky, nízkouhlíkovou eh, Evropu, která zachrání planetu pro naše děti a děti našich dětí. Další kroky jsou jasné. Máme ambiciozní harmonogram, který je ale realizovatelný. A znovu vám chci poděkovat vám všem, kteří jste odhodláni dodržet tento náročný harmonogram. Doufám, že se nám podaří brzy začít vyjednávání považujeme, že za, na, za, <clears throat> na další VFR budeme potřebovat asi 50 trialogů, takže nejvyšší čas eh, je zahájit, protože to všechno trvá eh, dlouhou dobu. Já jsem zde mezi přáteli a proto k vám hovořím velice eh, otevřeně a svobodně. Vaše, váš harmonogram je ambiciozní, já to vítám, ale já vás žádám o ještě více žádostí v tom, harmono, eh, v tom harmonogramu. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše vyjádření, otázky a diskuzi. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. A teď eh, budeme pokračovat v debatě eh, vystoupením koordinátorů obou výborů a potom předáme slovo členům obou výborů. Začneme s koordinátorem za EPP. Jste připraven k tomu vystoupit? Pan Arimon, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já a budu hovořit uh, spontánně, protože tady není pan Van Nistelrooy. Nejdříve uh, děkuji uh, řečníkům za uh, to, jak vehementně hájí uh, politiku regionální. Uh, je důležité takto jednat v roce 2018 vzhledem k tomu, eh, co se stane v květnu 2019, je důležité, abychom věděli, co eh, chceme. To je velice podstatné. Z pohledu nejenom naší frakce, ale také z pohledu zpravodaje vám mohu říci, eh, že v posledních měsících jsme učinili to, co se po nás Tělo, to, co se považovalo za důležité, a sice, aby eh, tyto zprávy tady v parlamentu eh, byly projednány co nejdříve ve výborech a aby eh, se dostali co nejdříve na trialog. To nebylo tak úplně snadné. Všichni, kdo, o tom, kdo na tom pracovali, dobře vědí, že jsme pracovali intenzivně během léta. Ono je samozřejmě těžší, když takovou legislativní zprávu provázanou s víceletým finančním rámcem, hm, když je třeba jí věnovat takového eh, času s, lidmu, eh, s lidmi z terénu, eh, už hm, často není možné mluvit. Nicméně pokusili jsme se ty nejdůležitější aktéry konfrontovat s naší zprávou osobně. Myslím si, že z toho vzešly eh, velice dobré zprávy. Teď se projednávají na úrovni výboru a zanedlouho budeme vypracovat kompromisní návrhy k těmto zprávám, a které budou všechny tak trochu pozměňovat návrh té komise, ale eh, ten základní směr, ta filozofie zůstanou zachovány. A já věřím, že, to eh, že toho dosáhneme během toho času, který jsme si proto stanovili, že do konce roku víceméně budeme schopni pustit se do dialogu. Musíme si klást eh, základní otázku dnes 9. Eh, října 2018. Ta základní otázka je, k čemu dnes potřebujeme regionální politiku více než kdy dříve. Debata o víceletém finančním rámci se ubírá směrem potřeby šetřit. A my musíme ten finanční rámec eh, mm, nastavit tak, aby členské státy se s tím eh, dobře vyrovnaly, protože prvními obětmi, kdykoliv se hovoří o krácení ve víceletém finančním eh, rámci, je vždycky, jsou vždycky programy regionální politiky. Tentokrát se to ještě doplní nezbytností šetřit kvůli Brexitu. Ovšem základní otázka je, proč eh, něco takového dělat u regionální politiky, anebo nedělat? Eh, politický eh, kontext nám, myslím, velí se velice důkladně zamyslet nad těmito otázkami, a odpovědět, že musíme regionální politiku jako takovou zachovat. Má tři jednoduché důvody. Za prvé, věřím, že v Evropě můžeme uznat, že slovo solidarita nemá jenom ten význam, který tomu přikládali naši otci zakladatelé, ale i další generace. A sice, že silnější pomáhají slabším. To je základní myšlenka naší politiky. A proto já jsem šel do politiky. Tuto základní myšlenku musíme e, hájit a musíme za ní povstat, e, když e, někdo říká, že něco takového nepotřebujeme. Protože když něco takového nebudeme dělat, tak Evropa ztratí svoji duši. To bychom neměli dělat. Za to musíme všichni povstat tady ve výboru, ve výboru regionů. Musíme se snažit o to, aby tomu tak nebylo. To je první věc. Druhá. Svět se mění. A, strukturální politika na to, eh, myslím, dobře odpovídá v tom eh, smyslu, že se mění její cíle. Už se nestaví jenom dálnice, eh, investuje se do chytřejší Evropy. Smart Europe. Když něco takového říkám, tak to eh, pro mě znamená i Evropa, která je v předvoji boje s klimatickými změnami a zůstat by tam měla. Myslím si, že jsme si velice dobře nadefinovali, eh, za co se eh, dávají peníze eh, v regionální politice. A je to oblast, do které se dají peníze, tak by se z ní neměly ty peníze brát. To je věc, na které musíme trvat do budoucna v regionální politice. Nejenom jsme solidární, ale připravujeme budoucnost. Kdo to může o sobě říct? Já myslím, že my to dokážeme, ale říkáme to tak trochu lenivě. Měli bychom jasně dávat najevo, že podporujeme projekty, které připravují budoucnost našich dětí. Děláme to dobře, ale musíme to také říkat. A potom je tady jedna věc, eh, která mm, mi eh, dělá starosti a je to velice podstatné. Eh, v národních státech je taková tendence, že se říká, že národní stát musí přijít, musí být na prvním místě. Takové to America First. To se eh, teď slýchá mnohem častěji i jinde. Že nejdříve třeba se eh, eh, dívat na sebe a potom, a tím se trochu ztrácí se zřetelé sousedé. Já jsem teď zpravodaj pro Interreg a myslím si, že neexistuje nic vznešenějšího, než když tři, čtyři ženské státy se sejdou kolem jednoho stolu, aby společně vypracovali jednotné řešení to je eh, žitá Evropa. Tak jsem si to představoval i jako eh, mladý člověk a i jako důchodce eh, v domově důchodců bych byl rád, aby to tak zůstávalo aby se tři, čtyři mm, snažili řešit nějaký problém. To tak trochu odhaluje základní myšlenku Evropy a sice, aby zmizely hranice. Já si myslím, že u mnoha hranic už ty hranice vlastně nejsou cítit. To je něco, o, o čem mnohé generace mohly jenom eh, snít. A pokud někdo chce proti tomuto vystupovat, tak musíme eh, my vystupovat proti němu. A musíme si uvědomit, že je zde něco jako shared management, co je vhodného, kde eh, spolupracují regiony a v jejich rámci vznikají partnerství. To je dobrá politika a jedině tak Evropa bude schopna obstát i zítra. To všechno ale eh, zůstane eh, jenom na papíře, když eh, v těch třech oblastech, o kterých jsem právě hovořil, nebude dost peněz. Tato politika prostě nebude moci pokračovat, když kvůli krácení budeme zásadně omezovat regionální politiku. Všechno to, co píšeme do svých textů, bude dávat smysl jenom, když se to bude opírat o nějaký rozpočet. To je tedy nejenom apel na nás, na všechny, ale <laughs> zejména na členské státy. Pokud členské státy chcete tuto politiku, která je tak důležitá z těch třech uvedených důvodů, tak na to musíte dát také peníze a mm, nakonec vám to bude také k dobru. Je třeba tedy eh, lobovat na členských státech, aby ty členské státy eh, na to eh, přiřadili dost peněz. My to říkáme jasně v své zprávě pro Interreg, o Interregu. Tohle je nejlepší způsob, jak dělat reklamu pro Evropu. Když pověříme komunikační agenturu, aby dělala reklamu pro Evropu, tak normálně, kdyby byla chytrá, tak by nám řekla, no podívejte se, Tomu to není tak úplně třeba, máte to vlastních rukou a říká se tomu regionální politika. Prodávejte tu politiku lépe, říkejte lidem, eh, že ty peníze, které jdou eh, do nemocnic, infrastruktury, do eh, úzlových letišť nebo do chytrých měst eh, pocházejí z Evropy a eh, že tady dělá Evropa dobře svoji práci. My jsme také do Omnibusu napsali, eh, že hm, ty peníze lze použít na tyto propagační účely. Účastníky regionální politiky musíme přesvědčit, aby to dělali i nadále. To jsme, myslím, také zapsali do těch pravidel, aby to bylo ještě jednodušší. Nelze aby nějaký podnik nebo státní organizace nebo nějaký účastník eh, regionálně politických programů si vytvořil eh, eh, pocit, radši si dojdu do banky pro úvěr, než abych žádal o podporu z nějakého programu, protože je to příliš složité. To je taková tendence, která tady do posud byla. Všichni, kdo, abychom obnovili tu, tu chuť na regionální politiku, na společnou zprávu prostředků. Myslím si, že tím prokážeme službu nejenom těm regionům, ale i Evropě a tím sami sobě. A tím jsme e, dosáhli něčeho e, důležitého a dobrého. Děkuji. Děkuji. A teď e, za výbor regionu paní Kačuša Mariné, naše spoluspravodajka pro nařízení o společných ustanoveních. Prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo, děkuji paní předsedkyně výboru Regi. Vážená paní komisařko, já si myslím, že dnes dopoledne za tohoto našeho zasedání je velice důležité, abychom je správně využili pro naši práci i pro výbor eh, regionu a pro eh, regiony a města. Protože my jsme zástupci, jsme správci našich eh, společenství. Je zapotřebí podívat se na perspektivu politiky soudržnosti. To není jen téma, jak bylo zdůrazněno velice mm, paní komisařkou, že to je jedna z hlavních politik investice Evropské unie, na níž se soustředí zdroje a také interpretuje myšlenku toho, co zde bylo vyřčeno, tedy myšlenku solidarity a procesu integrace, překonávání rozdílů, ale také pro města a obce hm, představuje základní politiku strategických investic. Chtěla bych také zúraznit eh, tento aspekt. V průběhu eh, Ekonomická finanční krize. Členské státy, zejména v městech a obcích, eh, tyto členské státy, které byly tedy v samém centru krize, měly problémy s veřejnými financemi. Často politika soudržnosti a regionální politika po dlouhou dobu reprezentovala jedinou politiku investic, strukturálních strategických investic, které eh, byly dány k dispozici těmto společenstvím tedy e, správci těchto e, regionů a města obcí e, dohloubky pochopili nejen význam, ale také sílu této politiky pro nás je důležité takto se sejít a diskutovat, eh, protože když se podíváme na návrh eh, z komise a na vyjednávání, která začínají, potřebujeme jasně alianci mezi našimi eh, dvěma institucemi, mezi výborem regionů a Evropským parlamentem, to je strategické partnerství, Eh, které znamená také to nejpřímější zastoupení našich eh, společenství, našich občanů, protože Evropský parlament je také volen přímo eh, občany a e, stejně tak i zástupci měst, obcí, regionů jsou voleni přímo občany. Takže naše práce je velice důležitá proto, abychom především předešli tomu, aby politika soudržnosti nebyla chápána jen jako e, takovým záchranným pásem e, pro Eh, ty eh, obce či města, která eh, mají největší finanční potíže, ale že strategicky slouží k vytváření, posilování struktury u všech obcí a měst EU. A proto jsme navrhli Evropské komisi a souhlasíme s tím, co oni říkají, aby politika soudržnosti zde byla pro všechny, aby se mohlo pomáhat inovačním postupům, investičním postupům, postupům zaměřeným na růst, které jsou dostávat ke všem regionům, nejen těm, které mají mm, opoždění ve svém eh, rozvoji. Je jasné, že tato politika také musí být eh, programována z teritoriálního hlediska, tedy podle eh, regionu a podobně. Zásadní tedy je, aby v legislativním rámci byla eh, respektována tato zpráva řízení na více úrovních, aby byl respektován princip subsidiarity a účasti institucionálních partnerů a také ekonomických a sociálních partnerů Eh, při provádění těchto programových politik, které musí být založeny tedy na eh, myšlence politiky soudržnosti. Výbor Kotor 24. října bude, eh, bude probírat a odsouhlasovat tento text s kolegem Snyderem. Jsme se tomu věnovali. Některé členské státy se snaží eh, centralizovat, jakoby nacionalizovat tuto politiku eh, a eh, chtějí, aby v podstatě tyto fondy nahrazovaly vnitrostátní prostředky. Ale my usilujeme o to, aby tyto prostředky byly k dispozici na nižších úrovních zprávy, byly zaměřené lokálně. My sdílíme návrh komise ohledně Prahu pro přechodné regiony a interpretaci pojmu eh, středního příjmu a příjmu na hlavu. A chceme zdůraznit už poslední dva body, eh, i s ohledem na to, co dělají europoslanci v tomto výboru je zapotřebí hledat další konvergence, takže já bych teď chtěla jen zdůraznit to, co sdílíme, na čem se shodneme a možná je důležité taky, abychom se shodli na dalších věcích. Za prvé, jak jsem už hovořila o tom, že eh, ve výboru Regi by měl hlavní úlohu být přisuzována také patřičná teritoriální regionální úloha Eh, tak aby se správně tedy mm, vztahovaly politiky k danému regionu. A také je zapotřebí podporovat eh, proces zjednodušování a Evropská komise už učinila návrh v tomto směru. Takže je zapotřebí, aby co možná nejdříve občané, podniky i ty nejmenší místní zprávy, aby měli tedy výsledky patrné z této politiky. A proto by jednotlivé tedy eh, vrstvy zprávy neměly neměly být nějakým, nějakou příčinou spoždění. Je zapotřebí, abychom ukázali blízkost eh, Evropy občanům přímo na místě. A tak, abychom ukazovali, eh, že občané mohou mít důvěru v eh, práci orgánů Evropské unie. V našem stanovisku eh, jsme překvapeni tím pravidlem M plus 2, protože my si myslíme, že bylo vhodnější pro místní orgány, aby se zachovala eh, myšlenka N plus 3 i proto, aby se vzal v úvahu rok začátku programovacího období a je zapotřebí také zvážit eh, přechodné období mezi starým a novým programem, tak aby se nespožďovalo eh, využívání prostředků ze strany eh, místních zpráv, kde tedy se jedná o strategické investice a Myslím, že už v minulosti jsme se tím zabývali a teď eh, nevíme, jak se vy se na to díváte. Pro nás nicméně je velice důležité zdůraznit, že politika soudržnosti nemůže eh, být zakotvená v kondicionalitě eh, politik, které nesouvisejí s výkonem funkcí místních či regionálních samozpráv. Takže tady si myslím, že bylo zapotřebí, abychom také našli nějaké konvergující prvky, um, snad i u dalších eh, aspektů, které jsme zúraznili v našem stanovisku, tak abychom eh, mohli strategicky se eh, spojit a nejen chránit tuto politiku, ale také myšlenku Evropy, která respektuje teritoria. A mm, už budu končit. Podobně jako jsme to učinili s politikou soudržnosti, protože víte, politika soudržnosti je snad tou nejviditelnější, nejhmatatelnější eh, pro eh, občany Evropské unie, tak aby viděli aktivní politiky, eh, vzdělávání, vývoje městských oblastí. Evropa skutečně pomohla nejen ve financování, ale i také politickou kulturou programování eh, ukázala, jakým způsobem, jakým novým způsobem se dá eh, řídit a spravovat eh, místní či regionální teritorium. A nám tedy teď jde především o důvěryhodnost Evropy vůči občanům. Je zapotřebí, abychom jasně ukázali a proto v žádném případě a až se bude také vyjednávat se vnitrostátními vládami, eh, tak to, ty škrty rozpočtu by neměly vést k tomu, že jde k nějaké renacionalizaci této politiky. To by byla smrt eh, perspektiv eh, pro naše komunity, pro naše společenství, bránila by jim v tom, aby byly robustnější, aby se posílili a budeme tedy v tomto procesu spojenci i při vyjednávání v členských státech, kde budeme hájit myšlenku rozpočtu, který nejenže bude chránit celkový objem, ale také myšlenku jednotící a integrovanou, která je základem této politiky. Děkuji mnohokrát. Slovo má paní Prel, koordinátorce SAD v výboru Regi a také naší zpravodajkou. Paní Krel, prosím. Mnohokrát děkuji, eh, paní předsedkyně. Já opravdu mohu souhlasit s tím, eh, co eh, říkal v zásadě už kolega Arimu k politice soudržnosti. Tady opravdu se zcela shodneme, můžu to úplně podepsat, takže to nemusím úplně celé opakovat, ale Moc ráda bych eh, ještě eh, se eh, dotkla dvou, tří bodů konkrétně. Evropský parlament, zejména výbor pro regionální politiku a výbor regionu, mají mimořádnou odpovědnost vůči občanům. Protože my jsme institucionálně to pomezí mezi evropskými institucemi, ať už se tím myslí cokoliv, a, a občany. Protože my máme kontakty na obě strany a jsme součástí těch evropských institucí. A zejména pro politiku eh, soudržnosti je tohle mimořádně důležité, protože politika soudržnosti je eh, vždycky jediný investiční nástroj, který s regiony, s obcemi a s e, městy e, se plánuje společně a kde se opravdu, e, který se potom realizuje v přímo v regionech na místě pomocí evropských prostředků. A z tohoto důvodu to potřebujeme do budoucna. Ve členských státech roste eh, skepse vůči Evropě. Řada vlád eh, má sledé tendence eh, renacionalizovat. Všichni, jak tady sedíme, víme, že jako Evropská unie díky tomu nebudeme úspěšnější. Musíme opravdu znovu obnovit důvěru veřejnosti v účinnost evropských řešení. A politika soudržnosti eh, přináší nejenom možnosti investovat do určitých projektů, ale právě investovat do eh, důvěry v Evropskou unii a mm, to, že eh, Evropskou unii potřebujeme, abychom eh, ve eh, globálním světě, který není jednodušší, ale stále složitější, je postižený v klimatickými změnami, abychom v něm obstali a to se všichni shodneme. Nejsme tady všichni, ale mm, myslím si, že musíme vydat jasný apel, abychom co nejrychleji i tedy s pomocí Evropského parlamentu vytvořili co nejrychleji nějaký e, rámec pro výdaje. My jsme tady dostali e, mandát pro nařízení v rámci celkové e, politiky soudržnosti. Paní předsedkyně už to říkala na začátku, že v prosinci chceme rozhodnout a potom vstoupit do trialogu to také učiníme. A pokud je o to aktuální nařízení, eh, eh, tak tam mohu říci, že se svým spolu s pravodajovem eh, panem Novákovem se snažíme, abychom alespoň v oblasti programování a managementu mohli vést ten trialog a dobrat se výsledku tak, aby vlády věděly, co je čeká. To je nesmírně důležité ale eh, nad tím ještě pořád vysí ten Damoklův meč víceletého finančního rámce. Doposud není ani schoda na návrhu eh, komisaře Ettingera a komise a už vůbec není schoda na tom, co chce parlament. A to znamená, že by se také ještě mohlo stát, milé kolegyně a kolegové, že eh, členské státy se na radě dohodnou na rozpočtu, který bude pod eh, návrhem komise. A když k tomu dojde, tak eh, budeme muset pojmout regionální politiku úplně eh, znova. A já to nechci, ale proto ten signál z našeho společného zasedání musí být výzva radě předložit takový návrh, snažit se vyjednávat abychom eh, se sešli někdy mezi eh, návrhy parlamentu a eh, rady, abychom opravdu mohli pokračovat v nějaké smysluplné práci. Co jsme tedy navrhli v rámci toho zastřešujícího nařízení. Já jsem velice vděčná komisi za to, že předložila návrh, který zapojuje všechny zainteresované strany na politiku, do politiky soudržnosti. To si myslím, že je opravdu důležitý eh, předpoklad pro eh, budoucnost eh, politiky soudržnosti, ale musíme si uvědomit, že tohle je v souvislosti se silným profilem, tedy principem partnerství. A sice, aby se obce a města účastnili přípravy programu. To chceme znovu posílit tuto úlohu v při no, přípravě té legislativy. Důležité je, aby eh, nedošcházelo eh, jenom k tomu, aby eh, rozvoj venkova byl vnímán jako podpora zemědělství nebo zemědělců, ale mnohem více, aby to bylo dobře provázané právě v rámci toho zastřešujícího nařízení a proto u nás eh, na eh, výboru eh, jsme proto, aby právě všechno tohle spadlo pod to zatřežující nařízení. Kolega Arimon už říkal, že máme velký zájem na tom, aby program Interreg byl mnohem lépe finančně vybaven a proto jsme eh, také eh, v regionálním výboru dnes eh, navrhli navýšení Interregu o 3% bez ohledu na to, jestli se bude vycházet z návrhu komise nebo nakonec z návrhu Evropského parlamentu. My každopádně chceme výjezd navýšit prostředků a mm, to proto, aby opravdu existovala meziregionální spolupráce. Na druhou stranu ale také chceme, aby prostředky, které máme k dispozici, byly eh, provázány mnohem efektivněji a jednodušeji s dalšími eh, programy Evropské unie, aby tohle bylo možné. Čili eh, dovolíte-li ještě jednou chceme říci, že politika soudržnosti není jen tak nějaký eh, nástroj na nějaké investice. Politika a mm, soudržnosti je nástroj, který v oblasti, eh, mm, který dává intenzivně prostředky na výzkum a inovace, na, na klimatické změny. To znamená, jedná se o, o takový nástroj jako žádný jiný v Evropské unii a odtud to, ta úzká provázanost s eh, budoucím eh, vědecko-výzkumným vědecko-výzkumným programem eh, Horizon Europe a, a také jsou důležité návaznosti na InvestEU. Bavili jsme se o tom, jestli budeme souhlasit s transfery. Spravodové to odmítají, ale vím, že tady máme k tomu velice odlišná stanoviska a v příštích týdnech a měsících k tomu jistě budeme eh, schopni nalézt kompromisy. Ještě jednou bych chtěla vyjádřit své díky na adresu komise. Ta se snažila, abychom to, eh, eh, k čemu jsme se dobrali při vyjednávání o nařízení tzv. omnibusu, abychom to promítli i do toho nového nařízení. My tohle výslovně podporujeme. Já mám velice zřídka kdy příležitost přijít v do kontaktu eh, s výborem regionu na takovémto formátu, ale proto chci teď říct, že opravdu je k ničemu, eh, abychom zjednodušovali jenom na, na, na evropské úrovni. Potřebujeme zjednodušení a eh, spolupráci na těch návrzích komise také v českých státech a v regionech. Já vím velmi dobře, často výjíždím do regionu a věřte, že nejenom eh, v Německu. A vím, že tady je opravdu obrovská potřeba na tom eh, zapracovat ve členských státech a eh, zjednodušit. Prosadit to zjednodušení. Nikomu z nás neprospívá až abychom eh, zase za pět let říkali, že my to chceme mnohem jednodušeji, ale v Bruselu prostě eh, za to můžou, že to tak nejde. To prostě takhle pořád nejde, kolegyně a kolegové. Všichni tím budeme trpět. Všichni budeme mít eh, ten problém s, s dalším posilováním euroskepticismu. Proto musíme tu příležitost využít teď a, a zajistit zjednodušení na všech úrovních. Prosím, odnese si tohle sebou jako poznatek domů a snažte se o to, aby ve vašich regionech se eh, nebudovala jenom eh, důvěra v eh, vlastní řízení a přeskum nebo kontrolu, ale abychom vytvářeli vzájemnou důvěru a díky tomu byli silnější a dále mohli pokročit. Myslím si, eh, že to říkají i spoluspravodové, proto zastřešující. Eh, mm, eh, nařízení. Potřebujeme lepší komunikaci. Musíme společně hovořit o tom, že vydáme peníze za smysluplné projekty. A já si myslím, že řada občanů prostě vůbec netuší, co všechno Evropa v daném regionu zafinancovala. Já si pamatuju eh, na posledním na, na vyjednávání o posledním zastřešujícím eh, mm, nařízení. To, bylo, to byl jeden z nejtěžších eh, trialogů, když jsme se bavili o tom, kde se má uvést, že něco také financovala Evropská unie. Já vím, že když se někam dává Eh, cedule, že tady se eh, financuje eh, z Evropské unie. A najednou to prostě často nejde, když je to nějaká organizace, když, která neustále dělá nové projekty a tak dále. Ono to může být velmi jednoduché a lze jasně říci, když že prostě Evropská unie je připravena hledat řešení v regionu pro lidi a, a je třeba to jasně říkat. V nadcházejících měsících nejenom, o, nejenom ve volební kampani eh, do Evropského parlamentu, ale eh, v mnohem širším kontextu bude eh, důležité, aby rostla důvěra v Evropskou unii, aby bychom byli viditelnější, aby bychom hledali řešení pro problémy, abychom byli schopni tohle prosazovat. Místo toho, abychom my byli představováni jako ti, kteří jsou problémem. Evropa není problém. Evropa je řešení pro budoucnost a já myslím, že na tom musíme všichni mnohem ještě intenzivněji pracovat. My se tady maximálně snažit na výboru pro regionální politiku a já doufám, že budeme mít společně úspěch. Já vám děkuji. Thank you very much now. Děkuji. Nyní Michal Schneider, náš spoluspravodaj eh, pro nařízení o společných ustanoveních. Děkuji. Já chci nejprve eh, vyjádřit vděčnost, že máme zase jednou společné zasedání. Eh, tato společná zasedání jsou velice cená a v minulosti při našich výměnách názorů se nám vždy podařilo docílit významných výsledků Eh, které měly pozitivní dopad na celou Evropskou unii. A to nepřeháním. Pro eh, nás i vás je to eh, situace win-win. Vy jste vlastně spolu rozhodovací orgán a, a dozvídáte se od nás zase, jakým způsobem funguje politika soudržnosti v reálu při své implementaci a my vám proto můžeme dá cené informace o tom, co funguje a co nefunguje. Proto z tohoto společného zasedání profitují obě dvě naše strany. Takže za to ještě jednou děkuji. Pro uh, politiku uh, soudržnosti eh, chci říci, co je nejdůležitější. Mnoho z toho zaznělo a já se zaměřím jenom na konkrétní body jako doplnění k tomu všemu, co zde již zaznělo. My se nacházíme v takové eh, paradoxní, zvláštní situaci. Minulý týden eh, jsme dostali zprávu Evropského účetního dvora s výsledkem chybovosti eh, při nasazování strukturálních fondů je stále nižší, nižší než 3 Na jedné straně Eh, v médiích eh, vlastně byla, eh, byla informace o tom, že že vlastně toto číslo, co se týče uplatňování nebo využívání strukturálních fondů, je suboptimální. Na čem toto závisí? Jakým způsobem vlastně tento koeficient vylepšit. My musíme eh, využít eh, zkušenost z tohoto období pro zlepšení situace v následujícím období. Některé eh, návrhy zazněly, ku příkladu zjednodušení správních postupů, to je v centru našeho snažení. Já rozhodně souhlasím s paní Krél, že nesmíme ukazovat jenom prstem na Brusel, ale také se podívat sebekriticky do regionu a, a na naše místní zastupitelstva. A my už se snažíme, eh, co v našich možnostech je, abychom eh, dosáhli zjednodušení souboru pravidel pro další eh, období. A to, co navrhla komise, je velký krok správným směrem. A ještě to ale nestačí a naše společné stanovisko mé a paní Maríny, které jsme, které jsme Eh, vypracovaly a které je plné konkrétních návrhů, eh, ukáže na to, jak v praxi učinit další kroky ke zjednodušení. Eh, jakým způsobem tedy zlepšit vydávání prostředků? Ptám se v návaznosti na to, jak ještě lépe zlepšit spravedlivější rozdělování prostředků. My máme kategorie regionu a Eh, ty prostředky by tam měly téct eh, v určitém, eh, v určitém odstupňování. A také dochází ke snižování spolufinancování těch jednotlivých kategorií regionu. Zvláště se to týká přechodových regionů. V návrhu komise dochází ke snížení z 80% na 55%. Vy, jak jsem slyšel, chcete navrhnout 60 v našem stanovisku je návrh 70 já hovořím čistě z pohledu každodenní zkušenosti eh, regionu. Já sám jsem z přechodového regionu. Eh, spolufinancování 20%, pakliže tedy vy hovoříte o 60%, eh, kdyby to se mělo snížit o 25%, tak bychom měli velmi závažné potíže využít ty strukturální fondy. My máme nesmírně přísné eh, předpisy rozpočtové kázně, ty musíme dodržovat a ty také brání v tom, abychom nějakým způsobem libovolně ty prostředky navyšovali v našich rozpočtech, které jdou na to spolufinancování neboli musíte si představit, že nejde o nějakou libovolnou masu eh, obrovského objemu prostředků, naopak jde o vázané prostředky, máme tam velmi malý prostor, eh, se kterým můžeme počítat a to vydávání prostředků při snížení bude rozhodně méně efektivní. Eh, a to je obrovský problém. Za druhé, rozdělování prostředků. Tam také nejsme úplně ve shodě. Paní eh, Kretu je velice eh, dobrá myšlenka a já to eh, vítám, že potřebujeme nějakou bezpečnostní síť tak abychom vlastně neklesli na nějakých 60%, 50%. Vy říkáte, že nikdo nemá přijít o více než 24%. Eh, A měřítkem proto je eh, vnitrostátní úroveň. A to vede eh, k problémům z, ve velkých členských státech s různě vyspělými ekonomickými regiony. Já jsem z Německa, přechodové regiony, když by pro celé Německo eh, platilo 65 tak ty bohatší regiony v Německu eh, úměrně vlastně eh, ztratí méně než my z těch slabších regionů ve východním Německu. Proto chci apelovat na kolegy z Evropského parlamentu, aby si to ještě jednou rozmysleli. Ten, to procento 65% ano, ale mělo by se to ještě vlastně rozdělovat podle regionu, protože protože eh, u vnitřenských států je to rozdělování prostředků něco jiného. A u nás eh, by to vedlo k problémům. Takže to je druhý důležitý eh, bod a to také, co řekla kolegyně Mariny, já k tomu také si něco říci, N plus 2, N plus 3. Zvláště na počátku dalšího období ten přechod na N plus 2 by vedl k obrovským problémům ta e, současné, to současné e, období se musí ještě zpracovat, e, platí N plus 3, ovšem to nové období již začíná, myslím, že bude zahájeno přesně, ale uvidíme a to všechno potom vlastně bude všechno dohromady smotáno a potom budeme mít ve finále stejný problém, jaký jsme měli v tomto období na počátku Eh, tohoto období a eh, byl to, byla to jedna z hlavních příčin pro eh, ne tak dobrý výsledek ve vydávání prostředků. Takže to jsou asi tři nejdůležitější body, kde se úplně neschodujeme. Takže pojišť, síť, síť jistoty, regionální úroveň, kofinancování, procenta a ten další bod, o něm jsem teď hovořil. Eh, to bychom opravdu eh, měli zpracovat, abychom eh, se zasadili o účinnější vynakládání finančních prostředků v dalším období. A já vám přeji co největší úspěch, abyste ještě před dalšími evropskými volbami schválili VFR. My jsme stoprocentně na vaší straně, musíme udělat maximum, abychom přesvědčili členské státy o tom, že to je zcela zásadní otázka, aby ještě před volbami do Evropského parlamentu toto rozhodnutí se podařilo učinit. Děkuji a znovu děkuji za společné zasedání. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo koordinátorovi panu van Miltenburgovi za ALDE. Eh, děkuji, paní předsedající. Za prvé vítám tuto příležitosti Eh, debatovat o těchto otázkách za přítomnosti výboru regionu o návrhu komise, to je opravdu užitečné. Já budu stručný, abych, aby všichni poslanci měli příležitost vznést dotazy. Ve stejném složení, jako jsme dnes, už jsem řekl, že nepotřebujeme revoluci, ale že potřebujeme spíše evoluci politiky soudržnosti. Já eh, celkem spokojeně vidím, že se nám daří ladit tu současnou politiku soudržnosti, že do ní integrujeme moderní prvky a co je důležité pro eh, skupinu ALDE, že stále ještě se to týká eh, všech regionů Evropy, nejenom těch zaostalých, ale že musíme investovat i do těch eh, nejlepších, nejbohatších, abychom jim pomohly k inteligentní specializaci. Také jsem rád, že se politika věnuje klimatu. Tam by mohla být ještě ambicioznější, protože boj proti změně klimatu je zcela zásadní. Každé euro, které vydáme dnes, abychom zabránili globálnímu oteplování, nám ušetří více peněz v budoucnu, když se na to podíváte z pohledu e, poslední, poslední eh, publikace IPCC, IPCC, tak tam se hovoří i o nezbytném zvýšení naší ambicí. Eh, hovoříme o nových eh, prvcích a co je zvláště blízké srdci liberála je propojení s programy Interregu. To umožní inovativní meziregionální investice, které podpoří klastering ekonomických aktérů, co se týče Eh, provádění eh, evropských a dokon, nebo všeevropských eh, strategií inteligentních specializací. To Evropě umožní, aby vedla globálně na, v oblasti inovací. My si v Evropě nevždy konkurujeme vzájemně, my si musíme uvědomovat, že také konkurujeme zbytku světa, USA, Číně, dalším azijským státům a toto je důležitý nástroj, takže se držme toho navrženého rozpočtu pro <clears throat> tento boj. Ne všechno se ale týká peněz. Několik slov eh, k Evropskému přeshraničnímu mechanismu, který je také součástí balíčku a vyplývá z něj, že někdy nejde ani tak jenom o financování Interregu, který podporuje přeshraniční spolupráci, někdy stačí i legislativní návrh, tak jak jej máme na stole, který eh, odstraní právní a správní překážky. Jsem rád, že jako zpravodaj mohu spolupracovat s výborem regionu na tomto návrhu. Myslím, že činíme správné kroky správným směrem. Závěrem eh, k jedné citlivé otázce. Vím, že někdy regiony nevědí, proč má být Evrop- politika soudržnosti napojena na evropský semestr, na strukturální reformy a v neposlední řadě, proč je důležité propojovat vydávání peněz evropského rozpočtu i e, k respektování pravidel právního státu. Upřímně řečeno, já chci e, vás všechny naléhavě vyzvat, abychom nezapomínali, že evropská, evropské politiky mohou zlepšit právní stav i ekonomiku všech eh, členských států a že tomu bude mít pozitivní dopad na vývoj všech regionů. Regionální politika není izolovanou politikou, na to nezapomínejme. Je to eh, nedílná součást evropských politik a je to hlavní investiční politika Evropské unie. Já bych rád, aby tato politika v budoucnu zůstala integrovanou politikou a abychom ve všech členských státech měli, měli dobrou ekonomickou zprávu, protože to je jediný, eh, jediná možnost, jak vš- regionální politiky mohou přinášet výsledky pro nás všechny. Pakliže se také naučíme komunikovat o těchto výsledcích do regionů a získáme regionální a místní zaúčastněné eh, subjekty. Myslím, že se nám podaří dosáhnout úspěchu nejenom v tom nadcházejícím období, ale v celých desetiletích. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pan Wiersbemann. Doufám, že jsem dobře eh, vyslovil vaše jméno. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Paní eh, předsedkyně, děkuji vám za to, že můžu promluvit na dnešním společném zasedání. Je velice důležité takto, abychom spolupracovali o tak významném tématu, který je, které je důležité pro výbor regionu. Já jsem zpravodaj eh, ve výboru regionu pro fond soudržnosti a budu se tedy zaměřovat eh, zejména na, tento, na toto téma dalších dvou týdnech budeme diskutovat o mém návrhu stanoviska na komisi Koter, takže budu hovořit o tom eh, návrhu. Prosím, mějte to na paměti, že ještě nebyl prodiskutován. Je Důležité pro nás spolupráce s výborem Regi a s panem Kocolínem a dalšími, jako paní Michajlová je velice dobře, že spolupracujeme na tomto významném tématu společně mezi Evropským parlamentem a výborem regionu. Byly navrženy škrty rozpočtu. A to nás mrzí. To si myslím, že je téma, které bylo dosti pokryto i předchozími řečníky. Proto bych teď rád ocenil odvedenou práci na e, tomto tématu ze strany DG Regio a dalších e, kolegů, protože byly provedeny velké kroky vpřed, zejména ohledně zjednodušení, takže nebudu navrhovat nějaké zásadní odklonění se od toho návrhu textu, jaký zpracovala komise ehm, další eh, vaše pozměňovací návrhy navíc budou vítány. Paní komisařka eh, hovořila o tom, že nemají být z politiky vynechány žádné eh, regiony. Ano, má-li být Evropská unie blízko svým občanům, nejlepší je začít v regionech a ve městech, kde Evropská unie, myslím, může jednat nejefektivněji a být nejblíže svým občanům ale podívejme se na způsob, jak to zatím fungovalo v těchto eh, návrzích. Například eh, dochází k ke koncentraci spíš na národní úrovni než na regionální úrovni. Dochází k převodu peněz Invest Europe a nebo dalších programů. Je to zhruba 5 rozpočtu. Ukazuje to obrázek, eh, který ze kterého je patrné, že dochází k takovému eh, přenosu eh, důrazu z regionální úrovně na celostátní. A já tady budu eh, se toto snažit napravit různými pozměňovací návrhy. Už jsem o tom diskutoval z DG Regio a my tak tady vnímáme, že dochází k přesunu tohoto důrazu a chápeme ji zatím jako neúmyslný. A Myslím, že bychom nadále měli pracovat na spíše regionalizaci této politiky soudržnosti, protože to skutečně pomáhá tomu, aby Evropská unie byla blíže svým občanům. Další významné téma jsou sociální aspekty eh, RDF. Budeme předkládat pozměňovací návrhy, abychom posílili genderovou rovnost a nediskriminaci. Samozřejmě, že jsou součástí obecného aky Evropské unie, ale ne eh, projevují se, neopakují se v RDF a je zapotřebí je zdůraznit, když eh, hovoříme o těchto velikých tedy eh, proporcích v rozpočtu EU. A také v okruhu sociálních záležitostí, demografické záležitosti zapotřebí Eh, více zdůraznit. Velké části Evropské unie zažívají depopulaci, odlidňování. A velká pozornost se věnuje migraci eh, ze zemí mimo Evropskou unii do Evropské unie. Nicméně eh, dochází také k tomu, že občané opouštějí určitá místa v Evropské unii a to je také věc, kterou musí zdůraznit RDF a musí se jí věnovat. Budeme předkládat také pozměňovací návrhy pro to, aby celé to nařízení bylo zelenější neboli příznivější k životnímu prostředí, zelenější Evropu, abychom měli a aby e, konkrétnější pozornost e, byla věnována klimatické činnosti, adaptaci a větší odolnosti vůči přírodním katastrofám. Viděli jsme, že v posledních letech docházelo k různým e, k přírodním katastrofám od záplav po zemětřesení a mělo by být možné používat tyto prostředky nejen ad hoc, ale tak, jak jsme viděli v předchozích letech, bylo zapotřebí používat je mm, jaksi strukturovaně, programově. Abych eh, ještě něco řekl na závěr, mm, souhlasíme se směrováním tohoto textu s eh, Eh, z pera Evropské komise je zaměřeno na sociálním otázkám a eh, ozelenění eh, této politiky genderovým záležitostem. Budeme předkládat pozměňovacích návrhů, některé asi budou značně technické, ale měly by přinést celkově zlepšení toho textu. Jsem velice rád, že o tom dnes můžeme diskutovat. Všichni se shodneme, že politika soudržnosti je e, významná, že RDF nutně potřebujeme a shodneme se také, že rozpočet by to měl e, reflektovat. Ale je také zapotřebí, aby lidé jasně e, viděli, jak se toto odráží v rozpočtu, v trialogu o tom budeme protože samozřejmě víte, že výbor regionu nebude přítomen eh, v, té, v jednání o, hm, při trialogu, ale přejeme vyjednávačům hodně štěstí. Děkuji. Nevidím zde další koordinátory z Regi. Předám slovo pan, panu Van Nislerojovi. Děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost abychom teď mohli eh, diskutovat eh, s vámi, s paní komisařkou. Již bylo vyřešeno mnohé. Když se podíváte na návrh komise, politika soudržnosti je stále ještě jádrem eh, evropských činností a legislativních aktů. A to na základě výsledků, řekněme, v členských státech je tedy logicko, logickým důsledkem, jak eh, politování hodné může eh, být, kdyby, kdyby ty prostředky byly omezeny. Eh, kohezní prostředky by měly zůstat v této pozici. Jak už to říkali kolegové, migrace by se měla, nebo měli bychom se zabývat migrací interně v rámci EU protože dochází k odlitňování určitých oblastí, například v Rumunsku, v Polsku. Může se stát, že mm, zmizí půlka populace kvůli stárnutí a kvůli tomu, že e, jiné části Evropy mohou být e, přitažlivější, že tam jsou určitá centra e, excelentnosti, která budou lákat. A to je skutečná výzva. Musíme být schopni dát odpovědi lidem v těchto oblastech, které zaostávají Eh, v obcích, eh, odkud eh, odešli mladí lidé a starší lidé zemřeli. A pařeme, ano, my věříme v evropský projekt. Tamní občané, kteří tam zůstali, se nás zeptají, jak má vypadat ten evropský projekt. Má podporovat růst a pracovní místa, ale my to tu nevidíme. Takže e, právě proto my máme politiku soudržnosti, abychom byli schopni odpovídat na takovéto otázky. Jak už to řekl pan Rimo a paní Kreo, ohledně nástrojů, které máme. V těchto nástrojích ještě můžeme prosazovat silnou politiku soudržnosti, která je sladěna s dalšími politikami. Já jsem zpravodaj na vztah s horizontem 2020. Eh, řekněme si to jasně, 90% z těch 20 miliard jde do starých členských států. Tam jsou ty nejlepší univerzity. Tam eh, jdou ty největší investice. A proto musíme ze zdola eh, zaměřovat svou pozornost na, na ta místa, která to potřebují. Ano, nedívejme se jen na, na ten postup z hora dolů v našich investicích, ale také z dola nahoru, abychom eh, budovali silnější Evropu. A právě to říkali kolegové také. A pak tu máme nové nástroje. Jako Evropský institut pro inovaci a technologii především. Je to mladý institut, eh, je tu 10 let Máme 40 místních lokalit, kde pracuje a 80 z nich je ve starých členských státech a zbytek nových členských státech. Když se hovoří tematické koncentraci o, o rychlé, e, chytré e, investici, když hovoříme například o energetickém přechodu, o nových materiálech, e, je zapotřebí brát v úvahu i vzdálenější části, například eh, klimatické eh, aspekty. V prostředí našeho rozpočtu a politiky soudržnosti musíme umožnit eh, různým regionům a místům, aby takto k tomu mohli přistupovat a aby zrychlili postupy, které jsou nutné. Členský stát se může rozhodnout, že přes 5 RDF věnuje projektu, který je součástí eh, Horizontu 2020. Může dojít k přímému převodu, poté tedy, co se tento cíl vyhodnotí, protože tyto prostředky jsou eh, eh, v té obálce členského státu a nemusí je vracet. Eh, zaměříme se tedy na politiky do budoucnosti. Možná bude méně peněz, k tomu mám ale dvě poznámky. Jak vynakladat peníze? A potřebujeme také silnější závazky pro spolupráci se soukromými, tedy neveřejnými eh, investicemi. A každé euro, které se vede do politiky soudržnosti, nám vrací 1,5 eura. Na vnitřním trhu, kde se produkuje export z finančních trhů, z reálné ekonomiky, z evropských projektů tam je to 1,4. Takže v této debatě bychom měli jasně říci, že se nejedná o kompenzační politiku, ale eh, je to politika, která nám umožňuje, abychom rychleji rostli, abychom dosahovali soudržnosti posilovali eh, vědomosti, znalosti, eh, usilovali o eh, inteligentnější, zelenější Evropu, která bude mít lepší pracovní místa. Takže tuto diskuzi musíme vést nejen tady v Regi a v Koteru, ale na plenárním zasedání potřebujeme tuto diskuzi jasně vést také, protože soudržnost je nezbytná na místní úrovni. Ano, budou se eh, blížit volby, evropské jsou i jiné volby, a měli bychom ukázat, jaké zde jsou výsledky na regionální úrovni díky politice soudržnosti, že nejde o to, že se dají nějaké peníze ale je zapotřebí, abychom také novým způsobem komunikovali. Dnes večer, paní eh, komisařko, eh, tu eh, máme ocenění Regio hvězd v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Paní Motorpí. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko za to, že jste potvrdila vaši podporu politice soudržnosti a e, rozpočtování této politiky soudržnosti. E, e, máme zde znepokojivý politický kontext. Politika soudržnosti táhne politiku v regionu, její soudržnost, sociální otázky, jak už řekl pan Van Nistelrooy, politika soudržnost má vytvářet a vytváří podmínky k tomu, aby zde byl větší růst, aby bylo méně e, e, rozevírající se nůžek v ekonomice nebo e, takových, takového přetrženého vývoje v, ve vývoji a rozvoji jednotlivých částí našeho teritoria. Jak už jste kolegyně také zmínila, Potřebujeme politiku, která bude ve prospěch regionu, bude potvrzovat princip subsidiarity. To je důležité. Nemá to být politika, která by byla politikou státu. Co se týče naší politické skupiny na výboru eh, regionu a té zprávy, eh, eh, který, kterou jsem mohli vidět, já jsem na tom pracovala již před prázdninami letními, Zabývali jsme se tedy teritoriální eh, spoluprací v rámci celé EU. A při těchto společných diskuzích eh, jsem z toho měla pocit, že jsme pracovali dobře eh, a zvládli ve stanoveném čase tuto úlohu dobře. Třeba, že samozřejmě můžeme mít různé návrhy či naše stanoviska mohou být někdy protichudná. Stejně konvergujeme ke stejnému eh, společnému stanovisku. A je to eh, otázka politické mm, eh, poslušnosti v této oblasti. My jsme slyšeli, že v různých regionech se ozývají určité hlasy, které se vztahují tedy ke snižování eh, rozpočtových prostředků. A to slyšíme i v jiných tématech. Eh, chápeme, že tu jsou dnes potíže s tím, jak eh, tu hm, rozpočtovou rovnici sestavit. A například v oblasti evropských činností ve čtvrté obálce Víme, že tam jsou velké škrty Eh, pak je to otázka eh, námořních eh, činností, také jsem měla pozměňovací návrhy pana Žua. A Víme, že tu je obava, jak bude vypadat ta námořní spolupráce, která v současné době je mm, nadnárodní spoluprací. Je tu otázka, to, jak to bude vypadat například u ostrovních společenství, například v, v, Estonsku se spolupracuje s Finskem eh, a když někdo žije eh, na břehu moře, tak ví, jak tam vypadají hranice. Část hranic je pozemní, část je námořní, nicméně hranice to zůstává stále a jednotliví aktéři se k tomu mm, vyjadřují, k tomu, jak dosáhnout co nejlepší námořní spolupráce, která by měla zůstat součástí tedy této přeshraniční spolupráce. Také někteří aktéři eh, v rámci těch takzvaných 25 kilometrů eh, žádali určité mm, další eh, kroky, aby regiony mohly spolupracovat s přezraničním regionem, tak musí z 50 ležet u hranic v tom prostoru 25 kilometrů. No ale takových eh, prostředí moc eh, není. A eh, i když to, i když hm, ten, to teritorium je menší, tak o to víc takovýto region potřebuje spolupracovat a tedy potřebuje také tyto prostředky. My teď nechceme eh, kritizovat, eh, ale musíme mít vůli říct, že to, co dobře fungovalo, bychom měli eh, zachovat. To už samo o sobě by bylo užitečné. A také samozřejmě máme vůli spolupracovat. To je velice pozitivní v kontextu, jaký dnes známe. Setkání s panem Arimonem, s panem poslancem Arimonem nám ukázalo, že tedy naše postoje konvergují v mnoha aspektech a e, paní Mariny, pan Schneider, jak už o tom hovořili, ukazují také, že zapotřebí e, uchovat teritoriální spolupráci. To musí být jedna z hlavních sil politiky soudržnosti. E, k několika málo bodům, o nich by se ráda zmínila, je zapotřebí, už to bylo tedy řečeno, ale je to zapotřebí zdůraznit, že máme tedy být rádi, že může být princip eh, eh, zjednodušení prosazován a eh, když vezmeme v úvahu malé projekty v teritoriální soudržnosti a spolupráci, aby mohli tedy využívat jednodušší postup. Podívejme se na, mm, na možnost tak této spolupráce třeba v makroregionu, anebo co to jsou Eh, co jsou eh, takováto přímorská prostředí. Je jasné, že budeme ještě potřebovat diskutovat, zejména ve, eh, v komisi Koter a také v Evropském parlamentu. Je tu otázka té obalky 4 kde se jedná o Interreg, jako tam hovořil eh, pan Arimon, a také v obalce 5, to je spolupráce eh, regionální. kde se jedná tedy o inovaci v meziregionální spolupráci. My máme za to, že to velice dobrá iniciativa, jak říkala paní komisařka už. Ano, inovace je nezbytná v jednotlivých regionech a také nezbytné, aby regiony spolupracovaly v oblasti inovačních investic a měly dostatečně eh, pokročilé technologie, ale to nesmí být jen doménou těch nejkompetitivnějších nebo nejvýkonnějších regionů. Jak už to uvedl například pan Van Nisleroy, eh, tak to se má postupovat eh, celkově. Protože my prostě předpokládáme, že voda teče do moře a že ty největší eh, prostředky, které jsou věnovány inovacím, tedy se věnují těm regionům, které jsou už teď nejvíce inovující a nejvíce výkonné. Eh, my zdůrazňujeme, že Takovéto prostředky by měly být otevřeny všem evropským regionům, včetně těch, které třeba ještě nejsou technologicky moc vyspělé nebo hyperkompetitivní nebo mají nějaký strukturální handicap ale mohou umožňovat inovace eh, a může tam dojít organizačním změnám, k inovacím, eh, k investicím. Takže je důležité, aby takto regiony společně eh, spolupracovaly. Musíme také brát v úvahu, tedy všechn, všechny eh, eh, regiony, pokud chceme tyto eh, finanční prostředky správně využívat. Jak už se zmínili další řečníci, regionální dimenze by měla být chápána jako tou základní pro spolupráci územních celků Interreg je jasný, eh, eh, společně s Erasmem to jsou nej, nejznámější eh, programy, tak to je zapotřebí udržovat soudržnost v současném politickém kontextu. Současný politický kontext je složitý, je poznamenán velkými nejistotami v některých státech. A především si musíme uchovat to, co už funguje a to, co umožnilo Ehm, spolupráci regionů, ať už jsou tady přezraniční či nikoli. A abychom mohli společně tedy budovat projekty, protože to je pro nás zásadní. Děkuji. Děkuji vám a teď dám slovo panu Boštinárovi. Já vám mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Dovolte mi prosím hovořit Eh, rumunské a slibuji, eh, že budu eh, vystupovat jen krátce. V tuto chvíli čelíme dvěma omezením a hm, o tom hovořili už ostatní řečníci. já jsem chtěl poukázat na něco neuvěřitelného. Dnes tady hovoříme tak koherentně, že se zdá, že ideologie už eh, zůstala eh, za dveřmi této místnosti, eh, ať už jsme z té politické frakce či z jiné, všichni se snažíme lépe naplňovat zájmy politiky soudržnosti. K tomu bychom si měli poblahopřát. A můžeme to také vyřídit na našich politických frakcích. Za druhé, je důležité ehm, mít nějakou strategickou orientaci, aby toto nové programové období opravdu eh, posloužilo potřebě eh, energetické eh, transformace i hospodářské transformace, energetické i hospodářské transformace. Veřejnosti bychom měli dát dispozici ehm, zprávu IPCC. Podívejte se, já jsem si četl včera ten nadpis, no, ta zpráva napsaná Probuďte se, idioti. A je to uh, zpráva adresovaná politikům. Pokud nejsme schopni eh, použít naše investiční nástroje do politiky soudržnosti, nebo s jakýmikoliv jinými nástroji, uh, aby Evropa stála v popředí boje s klimatickými změnami a také, aby podporovala zemím, které mají velké problémy, tak naše sliby zůstanou nenaplněné. Z Paříže sliby i sliby z volební kampaně v roce 2019. Ale lidstvo stejně bude čelit největším hrozbám, protože ty eh, výzvy uh, eh, nastanou již v roce 2050 podle zprávy uh, eh, IPCC. To navýšení o 1,5 stupně a, a mm, to, jak uh, budou děsivé změny, když uh, se zvýší uh, oteplení o 2 stupně. No tak teď se ještě vrátím konkrétně k této zprávě. Souhlasím zcela s eh, pozitivním dopadem našeho rozhodování na evropské volby. Musíme mm, si, eh, si představovat, kdo eh, tady skončí v příštích eurovolbách. Příznivci Evropy nebo její nepřátelé. To jsou to, no, to můžou být dva eh, odlišné eh, výsledky. A politika a soudržnosti by měla být nejlepším argumentem pro evropský projekt. Když se vrátím těm obecným otázkám, paní komisařko, já si myslím, že je důležité, aby abychom eh, nepůsobili dramatické změny ve stávající politice soudržnosti, protože na jednu stranu řídící orgány, ty místní a regionální aktéři, jsou eh, schopni zpravovat eh, tyto aspekty a budou eh, schopni lépe reagovat. Jakékoliv dramatické změny způsobí implementaci a tedy zpomalí implementaci a podívejte se na obtíže způsobené nařízením z roku 2014. Druhá věc, o které jsem chtěla hovořit, jakákoliv forma a podmíněnosti, ať už makroekonomická podmíněnost nebo politická podmíněnost eh, v eh, tom nejobecnějším slova smyslu, bude eh, poškozovat solidaritu. Ne do budoucnosti, ale v roce 2018 a 2019. Ještě před evropskými volbami. Myšlenky eh, o více rychlostní Evropě nebo Evropě soustředních kruhů, to by eh, mohl být útok na solidaritu a ty makropodmínky jsou vnímány jako eh, způsob, jak udělat z nástrojů ty rozdíly mezi evropskými zeměmi. Prostě je zde ohrožena solidarita v evropském projektu. Zároveň eh, myslím, že eh, musíme i nadále eh, zůstávat podporovat to, co tady říkali další řečníci, a sice N plus 3. Navazovat na to předchozí programovací období. Je nepředstavitelné, že 1. ledna 2021 najednou eh, budou k dispozici eh, ty prováděcí plány. A evropské regiony začnou spotřebovat ty peníze. To se prostě nestane jen tak. Ne, uh, si iluze Nebude tady jedno kritérium přípustnosti a, nebo A, uvědomte si, a hovořím tady o hm, spoustě projektů, třeba eh, železniční doprava. Železniční doprava je efektivní, neškodí životnímu prostředí a když hovoříme o, o eh, přípustnosti těchto projektů, tak to je třeba eh, zachovat. Kolegové, nezapomínejme, že ve střední a východní Evropě je velice dlouhá zima a je docela drahé dobrat se k tomu, k té energetické transformaci. A měli bychom tady použít ten mechanismus eh, ústředního vytápění. Um když eh, budeme vytápět z centralizovaných zdrojů, tak dáme možnost těmto eh, zemím investovat ne do uhlí, ale do plynu, protože plyn by mohl být velice užitečný pro jejich obce. Oni nemají jiné eh, zdroje k své energetické transformaci a nesmysl, je nesmysl jim sledovat život po životě jako v Bibli, protože je tyhle projekty prostě nepotáhnou. A teď eh, k potřebě investovat do administrativní a institucionální kapacity. To je třeba zmínit v nařízení, protože to je reakcí na nedostatečnou implementaci, se kterou se potýkáme v řadě zemí. A ještě eh, tři věci jednoduché eh, pro nástroj Connecting Europe. Najednou je zde 10 eh, miliard na tento nástroj. Já bych se rád zeptal, vzhledem k těm eh, škrtům uplatněným, jestli bychom nemohli eh, uplatnit to stávající tříleté pravidlo. Ty peníze lze ponechat v národních obálkách a potom je dát na TNT. a je třeba zachovat stejný standard. Bude tady menší opozice a kratší vyjednávání. A ještě jedna důležitá věc. Je nezbytné zajistit, aby eh, ta pravidla, která, kterými se eh, řídí převody, transfery, byla také eh, zmíněna v obecném nařízení o víceletém finančním rámci. Bude to u RDF a u v nařízení o um, Fondu soudržnosti i v pravidlech o CEFu. Ta pravidla tam musí být všude, ale aby eh, se zajistila stabilita. A ještě jedno technické upozornění. Je tady eh, ustanovení, eh, podle kterého by CEF mohl být platformou pro vojenskou mobilitu. No dobře. Peníze na vojenskou mobilitu budou z obraného fondu, ale potřebujeme peníze, abychom ehm, dosáhli kompatibility. Protože tady bude um, um, politika soudržnosti, obrana a vojenská a mobilita. To jsou takové tři aspekty. Tak potřeba uh, koordinovat uh, SVČ, NATO a Evropskou obranu s ehm, politikou soudržnosti je jasná a musíme se postarat o to, aby to tak bylo. Dobrá, teď pan Sanchez Muñoz, který eh, zastupuje zpravodaje k eh, sociálnímu fondu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já tady zastupuji eh, jiného zpravodaje pro ESF+. Jsme tady tedy o jménem pana Sinadiase a také se vyjádřím velmi stručně. Poté, co eh, se, eh, jsme hovořili se sociálními organizacemi, eh, tak bychom chtěli říct k ESF následující. Je tady jasná žádost o jasnější provázanost mezi ESF a sociálními a teritoriálními cíly tak aby ESF nebyla pouze takovou sektorovou politikou. Zásadně odmítáme nízkou viditelnost místních a regionálních organizací, které eh, ten návrh implementují. Musíme ukázat, jak důležité jsou ty eh, vlastní iniciativy při implementaci této legislativy, zejména vzhledem ke zkušenostem, eh, které nabrali místní orgány v minulosti. CSF se teď stal ESF+, plus a budou tady také oblasti, jako je zdravotnictví, vzdělávání a migrace. Je zajímavé, že je tady koordinace mezi ESF a, Migračním a azylovým fondem. Budeme tady eh, hovořit o eh, svých Eh, jsem stanovisku k tomuto eh, migračnímu fondu dnes odpoledne. Je důležité, aby tady byla nějaká koordinace mezi těmito dvěma fondy a, a abychom do ní dali migraci. V Andaluzii se pojí 14 km od Afriky a eh, Máme u nás migrační toky, zejména zranitelné osoby a nezletělce bez doprovodu. Potřebujeme prostředky, abychom mohli eh, nějakým způsobem eh, se postarat o tyto eh, lidi. Je to povinnost, které se musíme zhostit a díky tomu fondu můžeme kontaktovat Fond pro naléhavé záležitosti a můžeme také se postarat o lepší budoucnost těch lidí. Pokud je o regionální spolupráci, tak my si myslíme, že toto je v jádru evropského projektu. Komisařka Krecu eh, se tady eh, zmínila o v Erasmu, co by eh, jednom z úspěchů v evropské historii. A my si myslíme, že tady značné úspěchy už byly díky Erasmu. Regionální spolupráce to je takový er, Erasmus regionálních orgánů. Ale určitě Někdy je tady trošku nejistota ohledně, eh, nebo zmatek ohledně eh, námořní spolupráce. U nás máme eh, teritoriální spolupráci s Algarvem a námořní spolupráci s Marokem. A to musíme propojovat s migrací a s řadou dalších témat. Ale u námořní spolupráce tam je třeba mít eh, úzké vazby. Co to znamená? My nemáme tunel. Ale spolupracujeme přes 25 eh, let a hranice Andaluzie nejsou jenom španělské hranice, je to hranice, jsou to hranice Evropy. A potom vazba mezi ESF eh, e a Evropským pilířem sociálních práv. To má vést k omezování nerovnosti a má to pomoci těm, eh, kteří jsou krizí postiženi nejvíce. Zajistí to eh, uší vazby mezi občany a evropským projektem. Možná už se krize chýlí ke konci, ale eh, krizi nepřekonáme, dokud nepřekonají všichni. Nemůžeme Eh, nechávat nikoho vzadu. Eh, to je prioritní úkol. Není to důležité jenom pro nás, ale pro eh, budoucnost Evropy jako celku. Děkuji a teď dostane slovo paní Maletičava. Prosím vás o stručnost, protože se pokusíme dát prostor nějak trochu, aby komisařka Krecu mohla reagovat. Děkuji. Eh, společnému zasedání za debatu na toto velice důležité téma. Sešli jsme se jako eh, zastánci politiky soudržnosti, bojujeme za silnou politiku soudržnosti a skutečně musíme bojovat na základě toho, co máme jako návrh od komise. Je věru pochybné, jestli politika soudržnosti zůstane silnou. Jak už zde několikrát zaznělo, dochází eh, k zásadním škrtům v tom návrhu VFR, ale to sdělení VFR je opravdu pochybné, protože my eh, zkrátíme politiku soudržnosti o 10% a zároveň zvyšujeme programy konkurenceschopnosti o nějakých 50 nebo až 100%, což je v pořádku, ale co vlastně tím říkáme, že poskytujeme Eh, více příležitostí konkurenceschopnějším eh, regionům a méně příležitostí těm slabším regionům. A to přece říkat nechceme. To nemůže být naším sdělením a Evropský parlament se postaví proti takovému přístupu a určitě připravíme jiný návrh s jinými čísly. A další věc, kterou eh, někteří kolegové také zmínili, včetně pana Bostináru, to se týká fondu soudržnosti. Pakliže zkrátíme fond soudržnosti o 46%, co to vlastně znamená? Potřebujeme ten nástroj? Pakliže budeme mít jenom polovinu peněz, čeho vlastně chceme docílit? To už o ten fond soudržnosti nechceme, aby fungoval v politice soudržnosti a přitom je to její hlavní nástroj. Takže čeho tady chceme dosáhnout? A Mimo všech těchto škrtů tady umožňujeme snadný převod eh, financí eh, financí z politiky soudržnosti do jiných nástrojů. Proč to neudělat naopak? Proč eh, nedoplňovat politiku soudržnosti z jiných nástrojů? Proč vždycky ubírat politice soudržnosti ve prospěch jiných nástrojů? Teď mohou členské státy dobrovolně se, do, se dohodnout 5% doplnit každý fond o investiční nástroj. Nový investiční nástroj se snadno implementuje, takže členské státy budou motivovány eh, dát eh, těchto 5% navíc. Proč tedy ne naopak? Opravdu je to pochybné. A eh, potom těch 10 miliard převod do nástroje na propojení Evropy, když vlastně tam došlo ke zvýšení 40, 46%, opravdu se musíme ptát po budoucnosti. Eh, polit, politiky soudržnosti a potom ještě ty makrokondicionality. Máme tady v tom novém návrhu nový program eh, podpory eh, reform a ten rozpočet je 25 miliard euro. Zároveň v nařízení v návrhu komise stále ještě máme žádost po členských státech, aby využívali politiku soudržnosti k financování podpory reform. Proč? Když máme novou obálku 25 miliard euro na reformy a teď zase ještě těch 25 miliard se má doplňovat z fondu pro politiku soudržnosti. Proč by to nemohlo jít naopak? To musíme odmítnout, je velice důležité. Já jenom eh, vysvětluji, že návrh komise nepodporuje politiku soudržnosti. Naopak zastavuje ji a zaškrcuje. S tím nemůžeme souhlasit. A ještě jedna poznámka. V novém nařízení máme veliký počet kondicionalit. To není přijatelné. V tom současném nařízení, v současném období jsme začali s makroekonomickými kondicionalitami a kondicionalitami ex ante v novém nařízení ještě nad rámec toho, my jsme vylepšili ty ex ante eh, kondicionality, ale k tomu máme ještě kondicionalitu porušování, to se znovu eh, zavádí a potom právní stát. My děláme všechno pro to, aby politika soudržnosti byla složitější a pro konečné příjemce, malé střední podniky, eh, nevládní organizace bude stále složitější eh, tyto peníze dostat. A to rozhodně, myslím, není dobré sdělení. Děkuji. A poslední řečník, eh, pan Pavel Branda, koordinátor za PCE. Dámy a pánové, děkuji, já budu stručný. K mnohému, co zde bylo řečeno, se mohu jen připojit, takže Eh, jenom ještě eh, tedy eh, přímo k tomu, co mám na starosti za posledních několik let. Tři stručné poznámky. Rozpočet na přeshraniční spolupráci. My jsme se účastnili všech těch debat o budoucnosti, politiky soudržnosti a evropském rozpočtu. Vždycky se hovoří o principu evropské přidané hodnoty, to je vůdčí princip. Neznám žádný lepší příklad než přeshraniční spolupráci a také proběhla tady konference v březnu s paní Michajlovou na stejné téma. Vy jste se také účastnila. Byl tam silný koncenzus, že e, ta e, spolupráce musí být podporována, má se zvýšit. Bohužel ty návrhy toto nereflektují. E, my jsme my hovoříme o 6,5 miliard eh, nárůstu pro vojenskou mobilitu, což je víc než eh, celou, celé, celou přeshraniční spolupráce, která zjednodušuje životy mnoha občanů. Takže si můžeme položit otázku, jestli ty peníze vydáváme správně. A eh, přeshraniční spolupráce, nejde, tam nejde jenom o peníze, jde také o životní Eh, prostředí. Chci tedy požádat eh, zde přítomnou zástupkyni komise o eh, přehodnocení, o podporu přeshraničních mechanismů ještě i nad rámec Interreg. A za druhé, hovoříme o budování důvěry a jak přiblížit pomocí politiky soudržnosti Evropu občanů. Uvedu příklad českopolském programu, já žiji na českopolsko-německé hranici, tam jsme měli 400 tisíc účastníků na akcích projektu organizovaných Interregem a 300 tisíc z nich se účastní malých projektů. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout společně našim třem institucím velikého úspěchu, kdy jsme poprvé zakotvili eh, Fond pro malé projekty do tohoto nařízení také jsme to prezentovali na výboru REGI, ale to bylo poprvé a byl to velký krok směrem k přiblížení politiky soudržnosti a přezranční spolupráce k občanům. A třetí stručný bod se týká zjednodušování. Tady eh, máme velký problém počet kontrol, ale také právní jistotu. Já se zaměřím jenom na přeshraniční spolupráci. V tomto směru komise zajišťuje, eh, navrhuje, aby pro malé projekty 100 tisíc eh, projektů ta eh, zjednodušená varianta by měla být povinná. Myslím, že to je krok správným směrem. Týká se to programu, když budu příjemce, tak využiji paušální prostředky a, jedno, a jednotkové, jednotkové prostředky, ale když budu mít spolufinancování z městských rozpočtů a státních prostředků, tak potom eh, přijde auditor a bude po mně chtít každou eh, fakturu, každý účet. Takže stejně budu muset eh, to účetnictví vést takto podrobně. Takže mělo by dojít k dohodě mezi tedy <clears throat> všemi těmito úrovně, úrovněmi, aby, ty, ten zjednodušen, aby ten systém zjednodušených nákladů platil na všech úrovních. Děkuji a Poslední eh, řečník eh, za výbor Regi, pan Žulon, prosím také o stručnost, aby paní komisařka měla ještě čas na odpověď. Děkuji, paní předsedající. Několik slov. Máme před sebou mnoho práce na tomto návrhu, který máme před sebou. Nezapomínejme, že ještě před několika měsíci jsme si nebyli vůbec jisti, že nějaká politika soudržnosti vůbec bude existovat ve prospěch evropských regionů a je pravda, že když se podíváme na návrhy, které máme před sebou a porovnáme je s čísly z předchozích období, tak je tady veliká změna a je potřeba, aby se mnohé změnilo a logika za tou politikou se také mění protože v Evropské unii se situace za těch posledních sedm let také změnila. Zvláště zpráva o jižní soudržnosti, jak uvádí komise, z toho vyplývá řada zajímavých věcí, zvláště ten vývoj, který vidíme, že některé regiony zaznamenaly významný růst v tomto období a zároveň jiné regiony byly velice tvrdě zasaženy krizí a e, zpráva také podtrhla skutečnost, že ty přechodové regiony, ty, které jsou ohroženy zhoršením situace, když se nebudou věnovat zlepšení své situace, ta zpráva poukazuje na to, že tyto regiony měly nejmenší eh, úroveň růstu. A proto, že komise navrhuje vlastně rozšíření objemu přechodových regionů, je dobré. Samo o sobě to nestačí, ale je to dobrý nápad. A také uh, sdílím názor výboru regionů, co se týče spolufinancování. Přechod uh, od 70 pro tyto přechodové nebo na 70% pro tyto přechodové regiony. A dále, když vezmeme eh, v úvahu eh, nedávný vývoj, musíme také zmínit Brexit, protože eh, to bude mít veliký vliv na řadu regionů. Zřejmě velice nepříznivý vliv. A jistě to brzy pocítí, jak co se týče spolupráce, výměny, obchodu, dopravy, všeobecně. Evropa se musí zamyslet, jestli by neměl vzniknout nějaký mechanismus nebo fond nebo nějaký nástroj, který by připravil tyto regiony, které se stanou hraničními regiony, jak se tedy s touto situací, která se rychle blíží, vyrovnal. A rád bych eh, tady přivítal eh, reakci komise na, eh, tuto, na tento problém. Paní komisařko, vy tedy máte teď příležitost zodpovědět eh, na otázky. Vždy vidíme, že máme málo času na naše zasedání, ale tak to prostě je. Děkuji. Eh, já jsem vždy potěšena, když se s vámi mohu setkat. Dnes proběhla velice zajímavá debata. Co se týče některých otázek, nezdílíme názory, ale eh, naše setkání dnešní je dalším potvrzením společného chápání budoucí nejdůležitější investiční politiky ve prospěch našich občanů. Mně se velice líbilo, co řekl pan Bostináru, když je to eh, můj eh, spoluobčan. Pro mě politika soudržnosti eh, není typicky politickou politikou, takže opustme eh, předsudky a hříchy a snažme se hájit tento nejvýznamnější nástroj, což je investiční politika pro všechny regiony. Všichni se shodneme na tom, že význam politiky soudržnosti je obrovský a že musíme koordinovat mezi evropskou, vnitrostátní, regionální a místní úrovní a já jsem velice ráda, že se mohu setkat nejenom s váženými poslanci Evropského parlamentu, s nimiž mám to potěšení se setkávat eh, mnohem častěji, ale také se zástupci výboru regionů, protože eh, obě dvě tyto skupiny vlastně jsou těmi, kdo eh, zastupují občany, místní orgány a voliče do Evropského parlamentu. Několik obecných poznámek k tomu legislativnímu balíčku. Víte dobře, že jsme představili na tento návrh eh, v květnu. Já jsem pečlivě vyslechla veškeré vaše vyjádření a myšlenky. teď čekáme na reakci eh, Evropského parlamentu, tedy vás a rady abyste vypracovali své stanovisko, abychom mohli co nejdříve začít vyjednávání. Já vás chci vyzvat k ambicioznímu plánu, abychom mohli trialog zahájit uh, již v prosinci, jestli se mnou oba dva předsedové souhlasí. Myslím, že to je opravdu velice důležité, aby nedošlo k průtahům a spožděním. Chceme-li začít implementovat nové programové období včas, tak, ne tak, jako tomu bylo minule. Myslím, že trialogy musí být zahájeny v prosinci a doufám, že v březnu v Sibiu během eh, rumunského předsednictví se nám podaří dosáhnout dohody. Všichni jsme tedy členy Evropského parlamentu bez ohledu na to, kolik máte vědomostí, zkušeností. Je jasné, že nový parlament eh, rozhodně nepřistoupí okamžitě k vyjednávání eh, VFR, takže eh, nastane další spoždění a to bude doba, která bude velice důležitá pro Evropu i pro regiony a e, potom situace e, šéfů států a vlád, kteří budou zastupovat na radě své země, ti budou znepokojeni e, škodou, která může vzniknout tím, kdyby se projednávání tohoto návrhu protahlo až za volby do Evropského parlamentu. Protože půjde o nové složení Evropského parlamentu, jistě bude nějakou dobu trvat, než se parlament nějakým způsobem sám sestaví, takže dojde jistě k minimálně půlročnímu spoždění a bude potřeba vynakládat vnitrostátní peníze na dokončení evropských projektů, ale ne v tom směru, tak jak se plánovalo. E, to já si velice uvědomuji a doufám, že vy také, že veškeré finanční aspekty návrhu e, se podaří vyřešit e, a dohodnout na úrovni šéfů státu a vlád, kteří zastupují své země v Evropské radě. Ale prozatím je toto nařízení ve vašich rukou, v rukou Evropského parlamentu. Řada z vás eh, vznesla podrobné dotazy, ale ve finále je to na Evropském parlamentu. Třeba pan Schneider hovořil o ukazatelích. Eh, o eh, regionech, regionech eh, západního Německa. Ten, ty, ty indikátory fungují všude, stej, všude, všude stejně. Takže čím bohatší region, tím méně peněz dostane. Jak ty peníze ale vynaloží, to záleží na vnitrostátních a regionálních programech. A je potřeba začít ty programy plánovat již dnes. A my se všichni musíme rozjet zpět domů, hovořit s zástupci regionu a s národními vládami, aby začali uzavírat eh, včas toto programové období a začali eh, připravovat tedy skutečně zralé projekty na další programové období. Já souhlasím téměř s vámi všemi, co se týče strategické aliance, která musí vzniknout mezi výborem regionu, Evropským parlamentem a komisí a také radou. Další návrh N plus 2, to je vlastně ve vašich rukou. My už jsme podali náš návrh, co se týče N plus 2, s příslušným vysvětlením. ale teď je návrh ve vašich rukou. V rukou Evropského parlamentu. Co řekla paní Konstance Král je velice důležité, protože skutečně eh, situace není běžná jako vždycky. Máme eh, na bedrech obrovskou odpovědnost vůči budoucím generacím, musíme se přiblížit k občanům a musíme být schopni znovu nabít důvěru a zastavit tu vlnu euroskepticismu. To je nejdůležitější investice a zatím nejsme dostatečně schopni toto občanům dokázat. Já jsem velice vděčná za toto naše vzájemné úsilí, protože vím velice dobře, že v zemích, eh, kam třeba eh, i nejezdím osobně, se o evropských fondech vůbec nemluví. Všichni z vás by si měli být vědomi toho, že když se zahajuje nějaký projekt, že je nezbytné tedy zastavit tu situaci, kdy eh, všechno, co pochází z Bruselu, je automaticky označováno za špatné a všechno, co se buduje, je považováno za vnitrostátní úspěch. Je potřeba toto prosazovat na místní, eh, eh, místní regionální úrovni, vnitrostátní úrovni i na úrovni celoevropské. Všichni mluvíme o tom, jak je důležitá komunikace, ale když se rozjedete domů, tak jdete na inaugurace projektu a vůbec tam třeba není řečeno, že 35 financování projektu je z evropských peněz. To je škoda. Mnozí z vás eh, hovořila o tématech, eh, které jsou eh, mně velice blízká, program přezranční spolupráce. Víte, že se snažíme, že máme tedy sdělení, že se snažíme toto sdělení převést do skutečnosti, máme máme práci, vypracováme pokyny Eh, pro eh, členské státy eh, na dobrovolný přístup k přeshraniční spolupráci. Některé země si vedou mnohem lépe než jiné. Pro mě přeshraniční spolupráce je opravdu velmi důležitá. Někdy je považována za samozřejmost. Nejenom, že roste ekonomicky, ale je to také nástroj k hojení eh, ran, které máme eh, na našem kontinentě. Nejde jenom o vztah mezi eh, Českou a Slovenskou republikou, ale třeba i Dolnorakouskem a, Bratis a Bratislavou, kde přišlo mnoho lidí o život městech, tam umírali lidé a nyní eh, vlastně spolu žijí, společně studují na univerzitách, je to někdy velice emocionální záležitost, takže tento program, který je námi velice podporován, je to mírový pro, program, který nevznikl eh, v Londýně eh, nebo v Římě, vznikl v Bruselu a měl by pomoci tedy Evropě v této opravdu dynamickém období. A my tomu říkáme pro období po roce 2020 mír plus. A co se týče Brexitu, eh, ten už eh, se na nás všech podepisuje, eh, protože Velká Británie byla druhým největším čistým přispěvatelem. Uvidíme, jak dopadnou vyjednávání čeho se nám podařilo dosáhnout díky eh, hlavnímu vyjednavači, eh, komisaři eh, Barniemu, ten byl dříve odpovědný za koordinaci v regionální politiku. Uvidíme, jestli do roku 2023 Spojené království zaplatí své závazky vůči členským státům a budeme i nadále pokračovat v naší práci tedy eh, na eh, pomoci regionům a městům ve Spojeném království, metro v Glasgow a jiné věci. Jak řekla eh, paní předsedající, nikdy nám nezbývá dost času na de- společnou debatu. Chci vám tedy jenom říci, že během Evropského týdne měst a regionů je toto velice dobrá příležitost pro nás všechny Eh, se eh, spojit s regiony, se všemi eh, zúčastněnými subjekty. Máme mnoho lidí, mnoho novinářů, kteří o to mají zájem, o, mají zájem o politiku soudržnosti. Mluvme s nimi o této politice. Jedním z aspektů tohoto Evropského týdne regionů je že je to nejmladší takový týden, protože mladší, mladí lidé budou eh, všude na ulicích, na konferencích a tak dále, protože nakonec jde o jejich budoucnost a já jsem velice ráda, že se nám podařilo zapojit tolik mladých lidí. Včera eh, jsem eh, vedla velice pěknou debatu společně s předsedou Junkrem, s mladými lidmi z venkova eh, v Chorvatsku, kteří teď pracují ve Spaném království, eh, s lidmi z Německa. Někteří si velice váží programu Erasmus, Interreg a přeshraničních projektů eh, jsou velice dobře zapojeni a teď si uvědomují, že to není zas taková samozřejmost, že je to vlastně díky Evropské unii a díky tomu, že patříme všichni do jedné rodiny. A je důležité si toto uvědomovat. Co se týče těch eh, techničtějších, odbornějších záležitostí, eh, necháme to možná na jindy. Až eh, když hovoříme o zjednodušování, tak hovoříme i o zjednodušeném vykazování nákladů, jednodušším auditu a o tom, že musíme více věřit vnitrostátním auditorům. Je jasné, že je důležité, aby příjemci se více mohli zaměřit na realizaci projektů než na postupy a účtování o projektech. Děkuji vám. Bylo to pro mě potěšením. Doufám, že budeme mít čas se znovu setkat a alespoň doufám, že odsud budeme odcházet e, tedy s tím, že se všichni maximálně snažíme zahájit trialog Eh, o eh, VFR a politice soudržnosti co nejdříve. Děkuji vám, eh, paní předsedající, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko, děkuji vám také, paní Michajlová. Já, my už nemáme čas na nějaké závěry, musíme ukončit do třech minut, tak chci jenom poděkovat všem, Eh, je dobré vidět, že eh, výbor regionu a Evropský parlament je na jedné vlně. Pro nás eh, je možná výhodou. Vy hovoříte o trialogu. My možná bychom mohli být pozorovateli na tomto trialogu, ne členy, ale bylo by to dobré. Chceme se tady zeptat, jestli byste nás akceptovali jako pozorovatele do trialogu pro budoucnost. Teď tedy povedeme eh, vzájemné debaty a doufám, že naše debaty budou velice úspěšné a užitečné především pro občany v našich regionech. Děkuji. Já bych eh, ráda ještě poděka, poděkovala za to, že mm, jste poskytl takovou podporu v naší diskuzi. Je důležité, že máme společný pohled do budoucnosti na politiku soudržnosti, chápeme úlohu této politiky, eh, také chápeme naše zodpovědnosti, rozumíme tomu, jak důležité toto všechno je, abychom realizovali politiku soudržnosti pro naše občany eh, co možná nejlépe je zapotřebí být striktní a flexibilní a být velice na blízku e, našim občanům. To jsou hlavní e, sdělení, které vzašla z dnešního zasedání. Děkuji vám ještě jednou e, za všechny příspěvky do diskuze a už jenom pár technických prvků Regi. Pokračuje ve svém zasedání v 11.45 hlasování. Prosím, buďte tady členové výboru REGI. A společně s panem Osvaldem a paní eh, Král budeme mít krátkou tiskovou konferenci eh, zde před sálem, abychom mohli média informovat o našem dnešním zasedání. Děkuji, takže Regi pokračuje v 11.45.

Yeah.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

I say welcome to all the members. Já tady vítám eh, všechny členy výboru REGI. Děkuji, že jste se včas dostavili na hlasování. Jak jistě víte, původní program jsme změnili proto, že eh, řada poslanců má jiné povinnosti kvůli dnům regionu a proto jsme eh, spojili eh, společné zasedání s výborem Koter a s hlasováním. Takže vám mnohokrát děkuji, že jste se dostavili. Začneme hlasováním tedy o návrhu eh, na změnu z nařízení o společných ustanoveních v oblasti strukturálních reform a výkonnostní rezervy. Jak víte, eh, k tomuto návrhu jsme eh, měli výměnu názoru 20. června a oba spoluspravodajové paní Krell a pan van Nistelrooy se rozhodli návrh odmítnout. Z těch eh, šesti výborů, které poskytly stanovisko, pět také bylo pro odmítnutí návrhu. Proto máme tedy jenom pět pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. A rovnou vysvětlím postup. Pokud jste pro odmítnutí návrhu, tak musíte hlasovat proti všem těm pozměňovacím návrhům. Pokud podporujete návrh komise, tak musíte být pro alespoň jeden pozměňovací návrh. Chce pan pan něco říci? Jenom, je to zcela správně uvedeno, paní předsedkyně. Tohle je tak trochu eh, historický moment, protože poprvé na výboru Regi eh, odmítáme eh, ten postup navrhovaný komisí, ten legislativní návrh, alespoň za 15 let mého působení, prostě protože oni zašli příliš daleko. My jsme dělali podpůrný program strukturálních reform, protáhli jsme ho na plenárce velkou pod, s velkou podporou, ale Tady jsme řekli, že tohle je příliš mnoho. Velký zásah do eh, kohezních prostředků. A v novém víceletém finančním rámci eh, už situace bude jiná, takže tohle je první eh, skutečné konkrétní odmítnutí za v regi. S důvěrou doufám, Záleží na hlasování. Chcete ještě něco říci? Ne, takže budeme hlasovat přímo. A hlasujeme teď o hm, pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh NV1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď eh, přistoupíme k závěrečnému hlasování které bude jmenovité, zahajuji jej teď. And the vote is closed. And the proposal of the commission is rejected. You have... A návrh komise byl tímto zamítnut. Výsledky vidíte. Děkuji vám za hlasování. Další hlasování. Se týká um, v víceleté, tedy eh, průběžné zprávy o víceletém finančním rámci 2021 až 2027. Eh, stanovisko parlamentu vzhledem k dosažení dohody. Pane, pane Vone, my děláme stanoviska a některá stanoviska jsou důležitější než jiná a myslím si, že tohle je jedno z těch nejdůležitějších, eh, které bude náš výbor přijímat, protože nám přináší příležitost ovlivnit víceletý finanční rámec do budoucna. Vím, že výbor eh, pro rozpočet eh, chce od nás určité návrhy, aby je mohli uplatnit při vyjednávání my jsme vedli opravdu intenzivní debaty se stínovým zpravodaji a s dalšími kolegy a po těchto eh, debatách jsme sestavili řadu kompromisů, takže bych eh, rád řekl kolegům, že i když nejste úplně spokojeni s celkovým obsahem návrhu, tak i když nejste spokojeni se všemi kompromisy, tak prosím, hlasujte nakonec pro toto stanovisko. Byla by obrovská chyba, aby náš výbor nepředložil stanovisko výboru pro rozpočet. Čili i když uh,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 Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak chcete to uvěřit, tak uvěříme 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Omlouvám se. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? O, věříme. Uvěříme 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. A omlouvám se. Opět moje chyba. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 57 eh, padá. 53 byla přijata. Takže budeme eh, hlasovat o 58. Kdo eh, je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A nyní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 společně s 65, protože jsou totožné. 66. O, ne, o, o tom budeme hlasovat, o tom budeme hlasovat. Tak se omlouvám, říká paní předsedkyně. 64 byl stažen, a 65 nikoli. Takže musíme hlasovat o 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete ověřit? tak ověříme 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 68 a 69, které jsou totožné. Kdo je pro? Ne, ty odpadají. Protože Uh...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 Přijato. Chcete ověřit? Takže pozměňovací návrh 3 ověřujeme elektronicky. Zahají hlasování. Končím hlasování. Nebylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Můžeme ověřit pětku, prosím, elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 6. Odpadá. Teď pozměňovací návrh 7. Kdo eh, je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to bylo zamítnuto, chcete to ověřit. Takže pozměňovací návrh 7, ověřím elektronicky za jeho hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto. Takže teď přistoupíme k hlasování o textu jako celku. její hlasování. Končím hlasování a přijali jsme rozhodnutí eh, eh, zamítnout návrh komise. Takže tolik tedy eh, hlasování. Děkuji vám, teď přerušuji zasedání a uvidíme se ve tři hodiny. Děkuji.